Uh, Dobré odpoledne, vážení poslanci. Jako vždy tu řešíme stejný problém. Na konci mandátu spousta se členů je ještě na cestách, někteří jsou již zapojení v kampani. V první řadě bych tedy ráda přijala pořad jednání. Vidím, že nikdo není proti, to znamená, pořad jednání je tímto přijat. A Velice mne těší, že to nemusím představovat, ale opět mezi námi přivítat pana Vitora Konstanciu, který je místo předseda eh, eh, Evropské centrální banky a pohovoří nám o výroční zprávě za rok 2013 a poté také dojde k výměně otázek. To znamená, bude to naposledy, kdy se tu setkáváme a um, já předsedám našemu výboru. Tímto vám tedy velice děkuji za účast a myslím si, že um, jsme se tedy již několikrát setkali, to znamená, máme mezi sebou dobré vztahy a nyní bych vám předala slovo. Thank you very much, uh, Madam Chair. And on... Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení eh, poslanci. podstou a potěšením, že eh, se s vámi mohu vidět znovu nejenom při příležitosti představení této výroční zprávy, ale také, eh, že máme možnost vyměnit si názory o regulační reformě a zejména o meziinstitucionální dohodě o jednotném mechanismu dohledu SSM. Eh, prakticky před rokem eh, má prezentace eh, byla na téma výroční zprávy roku 2012 a vyšla z toho celá série prací v této sněmovně, která vedla k přijetí usnesení na plenárním zasedání v prosinci minulého roku o naší činnosti. My jsme si to usnesení pečlivě přečetli a považujeme vaše doporučení za cené a přínosné pro naše vnitřní debaty. Jak jsme vám vysvětlili, my zohledňujeme vaše doporučení. Například v roce 2013 se ECB rozhodla přijmout cíle k podstatnému zvýšení počtu manažerek v nadcházejících letech a mohu vám říci, že že tato politika v oblasti lidských zdrojů už eh, se nám začíná vyplácet a ukazuje výsledky. Také jsme vydali eh, pravidla, která upravují úlohu ECB při zajišťování pomoci eh, v nouzovou likviditou na našich webových stránkách. Dnes bych se úvodem chtěl zaměřit na tři témata. Za prvé před odstavím eh, eh, měnovou politiku, kterou ECB vykonávala v roce 2013. Za druhé se podíváme na oblast finanční legislativy, eh, zejména na kontext bankovní unie. A potom se s vámi podělím o myšlenky k některým nadcházejícím legislativním záležitostem. V roce 2013 jsme vedli monetární politiku v prostředí, které nadále zůstávalo plné výzev navzdory eh, zlepšení v eh, oblasti eh, důvěry v ekonomice, náladách, nálad na finančním trhu a finančních podmínkách. Skutečné HDP kleslo o 0,4% za celý rok, ale ve druhé polovině došlo k hospodářskému oživení a pomohly tomu také oslabující tlaky na finančních trzích nebo napětí a zvýšila se důvěra a, a také se zvýšila požadav, eh, poptávka ze zahraničí. Eh, průměrná, eh, průměrná inflace klesla na 1,4 a to se značně lišilo od a zásadně kolísala. Bylo to 2,2 a v prosinci 2012 a 0,8 v prosinci 2013. Ta nízká inflace eh, hlavně odrážela eh, velký pokles v eh, cenové inflaci energií a potravin. Zároveň očekávání, pokud jde o středně a dlouhodobou inflaci, Mm, zůstala um, poměrně konzistentní, to znamená dlouhodobě eh, nebo středně době 2%. Eh, v úvěrová dynamika zůstává stále potlačená. Eh, růst agregátu M3 byl 2,4 oproti 3,1 v roce 2012, ale klesl na nejnižší úroveň 1%, 1% v prosinci. Úvěry soukromému sektoru a podnikům zejména i nadále klesaly v roce 2013 a celkově to bylo o 2%. Do značné míry eh, toto snížení odráželo slovou hospodářskou situaci a výhled eh, odpor k riziku a úpravu eh, v rozvah bank, domácností i podniků. Na začátku roku i naše rozvaha se začala zmenšovat a to odráželo splátky prostředků, které si banky půjčily na dva až tři roky v rámci LTRO. Původně tomu bylo, eh, to bylo prakticky bilion eur a, a oni celkově tedy eh, zvýšili asi o půl eh, bilionu v naši v monetární základnu. Nicméně polovina byla tedy splacena a přebytečná likvidita klesla z vrcholných 800 miliard na nějakých 100 miliard. Ta velká inflace, kterou někteří předpovídali eh, z těchto velkých likviditních operací, nikdy nenastoupila a nyní jsme tedy stále v eh, režimu nízké inflace. Eh, sledujeme vývoj na peněžních trzích, ke kterých ke, který tedy může mm, vyplynout z té obrovské likvidity na trhu a i nadále tedy jsme připraveni přijmout příslušná opatření. Ehm, také, ehm, abychom eh, opravili hospodářskou aktivitu vzhledem k tomu, jak je eh, slabá, tak jsme snížili klíčové úrokové sazby v květnu a potom v listopadu minulého eh, roku. Na konci léta a mm, jsme zaznamenali nárůst úrokových sazeb na peněžních trzích, což přeteklo ze Spojených států. Bylo to nepodložené vzhledem k makroekonomickým podmínkám v Evropě a nebylo to v souladě s našimi politickými eh, pokyny. A proto jsme v červenci eh, začali eh, mm, vydávat doporučení do budoucna a jejich cílem bylo konstatovat, že ECB zachová svoji politiku nízkých úrokových sazeb a nová politika byla úspěšná, snížily se krátkodobé forwardové sazby a my jsme tohle neustále opakovali od té doby. Dnes tato očekávání jsou celkově tedy nízká inflace až ve střednědobém eh, horizontu eh, a to eh, vzhledem k té široké slabosti v ekonomice a vysoká, vysoké úrovni nevyužitých kapacit. V listopadu jsme snížili úrokové sazby a Tedy teď jsou úrokové sazby u hlavní refinanční operace 0,25, 0,00 u, eh, za vklady a 0,75 eh, za eh, nástroj pro pro marginální úvěry. A také jsme tedy e, rozšířili e, svůj příslip, že budeme garantovat plnou e, likviditu na fixní sazby až do července 2015. Očekáváme, že dojde tedy k prodlouženému období nízké inflace, eh, které bude následovat po několika letech úroveň eh, nějakých 2%. Jsme připraveni eh, rychle zasáhnout, pokud to bude třeba, a hlavní rada tedy řídící rada minulý týden jednomyslně zopakovala své odhodlání použít také a cituji, nekonvenční nástroje v rámci našeho mandátu, abychom efektivně mohli eh, řešit eh, rizika, která vyplývají z eh, příliš dlouhého období nízké inflace. Tím, že jsme finalizovali legislativní a praktické kroky k bankovní unii, tak v roce 2013 jsme zažili kvantový skok v evropské integraci. Dnes necelé dva roky po té, co hlavy a státu a vlád EU se zavázaly k vybudování skutečné bankovní unie, byl byly položeny dva základní kameny tohoto projektu, a sice jednotný mechanismus dohledu a jednotný mechanismus řešení problémů bank. SSM, tedy ten první, vytvoří skutečnou evropskou, skutečný evropský dohled a um, na jeho základě bude eh, třeba, aby ECB přijala odpovědnost za eh, zdravý bankovní sektor. Um, my eh, chceme vytvářet důvěru v tento eh, sektor a vytvářet tak podmínky pro obnovení eh, poskytování úroku, tedy úvěrů v ekonomice. Komplexní posouzení ECB má tento cíl. My jsme si velice dobře vědomi obrovské odpovědnosti, která se po nás požaduje a tahle aktivita bude prováděna důvěryhodně a soustavně. Rád bych vás ujistil, že za žádných podmínek neslevíme s Eh, náročných požadavků eh, na toto komplexní posouzení. Pokud je o SRM, tak vítáme politickou dohodu, která byla dosažena 20. března. Intenzivní vyjednávání mezi zákonodárci vedla k SRM, který je efektivnější, důvěryhodnější a evropštější. Evropský parlament bez pochyby hrál, a zejména tento výbor, eh, sehrál důležitou rozhodující roli při dosahování tohoto výsledku. Rád no, bych zdůraznil tři aspekty této dohody, které ECB považuje za mimořádně důležité. Za prvé, e, my jsme celou dobu trvali na tom, jak je třeba, aby ten e, fond pro e, řešení problému SRF byl náležitě financován. Proto jsme rádi, že ty prostředky budou spojeny na komunitární úrovni rychleji a že to že budou také předsunuté eh, to zásadním způsobem. Tohle už nám ušetřilo eh, několik let, protože mm, nám to dalo eh, silné pravomoci už na začátku a tím pádem můžeme efektivněji přerušit tu vazbu mezi bankami a eh, státy a chránit tak peníze daňových poplatníků. Také tady bude jasný odkaz na mm, vytvoření rozšířené úvěrové pravomoci pro ten fond. Potom druhý zásadní požadavek z pohledu ECB byl ten rychlý a efektivní eh, rozhodovací proces, který umožní eh, rozpustit eh, nebo vyřešit problémy banky přes víkend. My vítáme, že ten text teď poskytuje možnost rychlé procedury a tím zajišťuje včasné rozhodování. A také s uspokojením, že ECB jako dohled bude mít primární roli při rozhodování o tom, jestli banka selže nebo ne. Pokud této oblasti samozřejmě jsme přijali velice důležité kroky v roce 2013. Parlament nás podpořil, máme zde jednotnou příručku pravidel, které představují harmonizovaná pravidla v této oblasti v celé EU. To bude základ, který podpoří právě tento jednotný trh, pokud jde o regulaci nařízení v oblasti kapitálových požadavků a směrnice v této oblasti přijaté v dubnu 2013. Eh, Toto je rovněž velice důležitý krok pro posilní stability a reziliencem bankovního sektoru. Banky budou muset samozřejmě uspokojit požadavky, pokud jde o řešení problému a směrnici v této oblasti, která začne platit od roku 2016. Tím, že vytvoří konkrétní plány v této oblasti, budou spolupráce s jednotlivými úřady a udělají důležité změny, pokud jde o holdingy, aktivity obchodního charakteru a zároveň operační struktury. Tato opatření nám umožní to, že banky a finanční sektor rovněž budou fungovat fungovat tak, jak si představujeme a budou skutečně sloužit reálné ekonomice a budou chránit střadatelé. Právě proto je zásadní, aby jsme tuto hybnou sílu udrželi a pokračovali v rychlém přijetí celého počtu legislativních návrhů, které nás zatím čekají. Například pokud jde o benchmarky řízení v této oblasti, to musíme přijmout co nejrychleji, protože regulační nejistota je jedním z faktorů, které vedly k problému um, bank v tomto sektoru sektoru. Dále je to regulační reforma, která vyžaduje tzv. shadow banking, především pokud jde o návrh v oblasti fondů eh, finančních trhů, tak abychom zajistili, že MMF bude lepším způsobem řízeno. Legislativní práce musí pokračovat i u návrhu komise, pokud jde o strukturální reformu bankovního sektoru, která by mohla být příspěvkem snížení možné fragmentace způsobené různými regulacemi na národní úrovni. Pokud jde o tyto návrhy v následujících měsících, bude mi zároveň možnost revidovat celý počet legislativních návrhů balíčků, které byly přijaty v oblasti krize. Jednak je to revize šesti balíčků, dvou balíčků. Toto nám umožní zhodnotit výsledky a zároveň identifikovat ještě nepokrytá místa v této architektuře, která musí být zatím ještě doplněna. Doufám, že tato, tento tato evropská perspektiva zároveň umožní Evropskému parlamentu konsolidovat tyto výsledky, že zajistíme jejich úspěch a posílíme rámec zprávy a řízení v té oblasti, kde ještě výsledky by mohly být zlepšeny. Pokud jde o evropský systém finančních supervizorů, orgánu dohledu, to nám umožnilo reálně se podívat na celou situaci, vytvořit na ESA před dvěma lety a ERSB to si myslím, že je správný, to byl správný krok ve správném čase. Čeká nás revize toho, těchto mechanismů, tak abychom měli dostatečnou, ehm, dostatečné možnosti v oblasti dohledu ve Evropské unii, tak jak byly vytvořeny mechanismem SSM. Vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, vím, že dneska je poslední den setkání vašeho výboru v tomto období legislativním, proto bych velice rád využil této příležitosti. Poděkoval vám za konstruktivní spolupráci, kterou jsme vytvořili v posledních pěti letech a nyní samozřejmě jsem připraven odpovídat na vaše otázky. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající, a nejprve za EPP paní Koren Bortman. Kol má slovo. Děkuji za slovo. Dovolte, abych za EPP politickou skupinu poděkovala za vaše aktivní zapojení do našeho dialogu s naším výborem, naším parlamentem. A jestli dovolíte, i osobně bych ráda poděkovala, protože já mm, opustím Evropský parlament a ráda bych poděkovala nejen za aktivní dialog, ale i podporu, velice aktivní podporu z vaší strany, odborné znalosti, které nám umožnily dosáhnout výsledku u šesti balíčků, ale zároveň u jednotného mechanismu řešení bank, protože právě díky podpoře vaší banky, pan Draghi o tom hovořil eh, v prosinci, nemělo by jít pouze o tento mechanismus jednotného řešení bank na papíře, mm, o tom jsem vždycky uvažovala, když jsme jednali s komisí. Já si myslím, že je velice důležité ehm, podívat se na výsledek. Vždycky jsme zdůrazňovali jednotu Evropského parlamentu tohle takže ještě jednou vám děkuji. Pokud jde o ty eh, stresové testy, pokud jde o úroveň aktiv eh, a jejich analýzu, my jsme vždy prosazovali uh, důležitost nezávislých odborníků, expertů na národní úrovni. Byste nás ujistili, že tomu tak je. Ovšem, já jsem zjistila, že pokud je o jejich zapojení, ta úroveň je různorodá. V, v Nizozemí například jsou rozsáhlým způsobem zapojení do této analýzy a hodnocení v jiných státech. Tomu tak není a právě proto bych se ráda zeptala, zda se zabýváte situaci v těchto zemí opravdu um, podrobně, protože si myslím, že kredibilita této oblasti je zásadní důvěryhodnost. A zároveň těch 60 miliard, aspoň tak jsem o tom slyšela, které jsou v rámci ESM pro potenciální příjmy přímou injekci možná nebude zapotřebí. Je to podle nás dobrá zpráva nebo spíše špatná zpráva, protože my potřebujeme, aby tato, toto hodnocení kvality aktiv bylo kredibilní, důvěryhodné, nemělo by to způsobovat toti v tom případě žádné problémy, protože jinak by to bylo příliš slabé. Proto bych se ráda zeptala na váš názor v tomto ohledu. Děkuji. Děkujeme, děkuji za slovo, děkuji za vaše milá slova, poděkování a nyní k vaší otázce. Rád bych vás o tom, že ve všech zemích, ve všech zemích máme mnoho nezávislých společností, firm, které fungují v tomto ohledu. Celkově budeme mít asi pět tisíc odborníků z těchto různých firm, které se budou zúčastňovat tohoto cvičení těchto záležitostí v těchto zemích. Jednak jsou to externí auditoři, který samozřejmě budou spolupracovat s národními orgány při zkoumání těchto mm, dosie, které se týkají úvěru a všeho, co je spojeno s hodnocením kvality aktiv. My samozřejmě potřebujeme tyto externí zdroje, tyto odborníky, tak aby nám pomohli při uh, Eh, výkonu v rámci tohoto rozsáhlého cvičení, aby vám to přiblížil. Budeme mít asi 200 tisíc fajlů, eh, dokumentů, které budeme muset proskoumat v následujících měsících v jednotlivých zemích. Udělali jsme takový vzorek zatím, který pokrývá asi 3,7 trilionu eur v Evropské unii. Čili opravdu vidíte, že je to rozsáhlé cvičení, potřebujeme tudíž obrovské množství odborníků, protože zapojení takových nezávislých společností by mohlo posílit i důvěryhodnost, pokud jde o postoj k jednotlivým eh, finančním trhům. Samozřejmě, že zde máme teda týmy v jednotlivých zemích, ve všech zemích tyto týmy Eh, obsahují mnoho externích auditorů, o tom bych vás rád ujistil. Je to ob, o, skutečně jde o obrovské číslo. Čili půjde o opravdu velice seriózní, zásadní aktivitu, cvičení, mm, pověst. Všech je v sáse, nejenom na oficiální straně odlivých eh, orgánů, ale i soukromých firm. Máme zde nejenom tyto auditory, ale různé specializované firmy k mm, určité hodnotě aktiv, které se zapojují do jednotliv, v jednotlivých zemích. Jsou to různé typy společnosti v jednotlivých zemích, um, které pokrývají různé typy úvěrových transakcí a které analyzují a kontrolují, čili to je pouze, abych vás o tom ujistil. A pokud je o, to, o těch 60 miliard ESM, které možná nebudeme potřebovat, to záleží. Zatím si ještě nejsme jistí, protože nejsme schopni předvídat, jak to bude s tím nedostatkem kapitálových prostředků, které zde pravděpodobně vyvstanou. Pokud tyto finanční prostředky nebudou k dispozici, nebudeme potřebovat, znamená to, že nyní eh, pro tyto bankovní aktiva máme obrovský, vidíme obrovský apetit na trhu. Viděli jsme to v různých zemích. Banky hovořily o tom, že se jim zvýšil kapitál pro oznámili navýšení kapitálu i v tomto roce. A v tomto prostředí my doufáme, že to bude tímto způsobem pokračovat a v listopadu tudíž je možné, že banky prostě, mm, které potřebovaly tento kapitál, najednou ho nebudou potřebovat, protože budou moci ho získat z trhu na trhu. My jsme o loni, když jsme diskutovali o těchto věcech, um, takovou perspektivu neviděli. Ovšem, ta situace se změnila, vypadá to tímto způsobem, čili ano, mm, tyto předpovědi jsou možné. Děkuji vám. Ano, takže můžeme to považovat, že zapojení soukromého sektoru nepovede k filtrování žádného druhu informací ze strany dohlížecího orgánu členských států a to znamená, že tam dojde k průchodu informací bez nějakého filtrování. Já si nejsem jistý, zda jsem řádně pochopil ten dotaz. Paní předsedající, my jsme z určitých instakcí slyšeli určité uh, hlasy o tom, že tam dojde k nějakému filtrování informací přes nějakého supervizora a my bychom tedy rádi věděli, zda jsou to jenom nějaké domněnky, zda vše nebude postupovat dostatečně nezávisle. Máte na mysli přístup tedy těch nezávislých eh, podniků, které se budou účastnit ne, oni eh, budou v bankách a budou přímo tedy analyzovat ty jednotlivá dosie, tam nebude žádné filtrování. Oni tam tedy budou přítomní. Někdy se do toho zapojí i přímo někteří úředníci z těch podniků, ale rozhodně bez pochyby by to tak nemělo být. Ano, děkuji, my jsme si to pouze potřebovali prověřit, protože k nám dorazily informace podobného druhu. A já vím, že ECB a ostatně i pan předseda Euroskupiny mohli mít určité pochybnosti. Ne, ne, ono je to v zájmu všech a konkrétně i v zájmu ECB, aby to bylo tedy tímto způsobem. Děkuji. A nyní za SND pan Leonardo Dominici. Prosím, máte slovo. Děkuji, Sharon. Pane místo předsedo Vitor Konstanciu. Můj dotaz je následující. Týká se výsledku posledního zasedání rady z 3. dubna. A já tedy kladu následující otázku. Po tom 3. dubnu již máme k dispozici nějaké informace o tématu takzvaného quantitative easing, když je k dispozici více informací. Vy jste to zmínil, možnost využití těch nekonvenčních nástrojů, tedy nástrojů s nízkou mírou inflace. Takže já se ptám, co očekává Evropská centrální banka od tohoto zavedení těch takzvaných nekonvenčních nástrojů? Čekáte na nějaký nový signál? co se týče tedy té všeobecné situace, analýzy ekonomického cyklu, očekáváte ještě nějaké hloubkovější studie, které tedy nám ozřejmí, který, které z těch kvantitativ easing můžeme využít. Pan Předseda Draghi na konferenci, na tiskové konferenci hovořil o nezbytnosti eh, rozvinout opravdový trh opravdový trh EBS. Takže pokud půjdeme cestou těchto EBS, jak to bude vypadat? Asi bych si to vyžadovalo takovou dlouhodobější lhutu, než vše bude úplně jasné. Pokud tedy má být vše schůdné, tak asi bude zapotřebí takové další období. A já bych se tedy chtěl zeptat, jestli už máte nějakou představu, nějaký harmonogram, jak by to mělo probíhat. A pak ještě takovou obecnější otázku. Pan Draghi více než jednou zdůraznil a oprávněně skutečnost, že je nezbytné řádně koordinovat a propojovat politiky. Já si nemyslím, že by měnová politika jako taková osamocena byla postačující. To propojení je nezbytné. Chtěl bych tedy říct si následující. Evropská centrální banka připomíná vládám tu nezbytnost, aby e, toto propojení, tato koordinace byla respektována a jak zase reagují vlády v takové situaci, kdy tedy ta politika růstu ještě značně oslabená. Děkuji vám za váš dotaz. K té první části vaší otázky já bych e, chtěl na úvod připomenout, to, že ty inflační cíle v střednědobém horizontu to nejsou nějaké cíle na příští měsíc nebo trimestr, to jsou střednědobé cíle. A my jsme právě zveřejnili před měsícem takové výhledy, kde byl eh, takový, takový výchozí bod, poukazoval na tu inflaci, která nyní je tedy na nízké úrovni a bude se postupně navyšovat až do roku 2016 a že do konce tedy roku 2016 podle tohoto scénáře by měla dosáhnout 1,7 to znamená, blíží se to té hodnotě 2 Tyto výhledy, to je tedy přínos do té uh, Eh, rozpravě na, na radě a my toto považujeme za relevantní. Hovořilo se o tom tedy v březnu a my jsme rozhodli, že v březnu tedy nezměníme eh, situaci a navíc je to tedy střednědobý výhled. No a poté, včetně našich zaměstnanců, byli všichni překvapení s tou nízkou hodnotou inflace, která byla tedy 0,2 v březnu. Je tu několik prvků, které prostřednictvím kterých to těžko můžeme interpretovat, co to všechno znamená. Jsou tam různé dopady různých um, skutečností, asi jste o tom všem četli. A samozřejmě, jak jste poukázali, my všichni se musíme ještě podívat na to, jak to bude s inflací za duben. Možná se to navýší. Uh, ta inflační eh, sazba, ale co je důležité, jak jsem to tedy již zdůraznil, to jsou taková v podstatě no, východiska pro jakoukoliv další diskuzi. Musíme tedy uh, teprve zjistit, zda se ten scénář z března změní a do jaké míry. Například za takové situace inflace na celý rok 2014 měla hodnotu 1%. Dole na té hodnotě 0,5. Uvidíme, zda to tak může být. Musíme být opatrní. No a jaká je situace nyní? V dnešní době asi všichni chápou, že ta situace vede k obavám a to také z důvodu toho, že ten režim nízké hodnoty inflace může být potenciálně negativní, co se týče možných dopadů a navíc za stávající situace zadlužení. A také z toho důvodu, že inflace tak nízká, tak jakýkoliv možný šok by tu inflaci mohl vést do těch negativních hodnot, tak jak to je i v některých členských státech. A to zase ten rozvoj negativní inflace by měl závažné dopady. To samozřejmě je třeba vyřešit, bude to řešeno. Měnová politika v situaci po finanční krizi a poté tedy, kdy došlo k té recesi mm, finanční rozvahy, je třeba přehodnotit eh, možnosti, efektivitu měnové politiky. No a proto tedy celá řada zemí musí přistoupit k výjimečným opatřením, jako například ten trilion v rámci LTROS, jenomže taková rozhodnutí nemůžeme učinit jen tak lehkovážně. vážně takže teprve uvidíme, zda se naplní nebo změní ten střednědobý výhled, tento scénář a zda bude tedy zapotřebí učinit něco a učiníme tedy, co bude nejvhodnější pro daný scénář. Jak jsem již já připomenul, a tím se blížím k závěru, um, řídící rada ECB jednomyslně přijala myšlenku, že právě i ty nekonvenční politik jakéhokoliv druhu, který bude slučitelný s naším mandátem, budou využity právě pro vyřešení dané situace. Možná jsem nezaslechla plně všechno, ale hovořil jste ještě o některých možnostech nástrojů, které by mohly být méně efektivní. Zazněla tu podobná otázka. Ano, to se nachází ve všech manuálech i z ostatní učebnici historie. Já jsem právě řekl po recesi v období finanční krize. To je něco odlišného. Jak víte, měnová politika právě působí přes banky, přes finanční systém. A pokud, jako je tomu tedy v té situaci po finanční krizi, tak to sebou přináší to, že je to vše složitější. No a v tom střednědobém horizontu to bude fungovat, ale bude to trvat déle a to je právě kvůli tomu charakteru, to je z důvodu té krize, kterou tedy, která postihla i ten samotný finanční sektor. Ano, říká paní předsedající, uh, a proto ostatně i ty náhrady eh, banka mohou mít dodatečné eh, dopady. No, já nevím tady v této věci. I dnes, i při těch minulých setkáních vím, že se činí určitá srovnávání toho evropského bankovního sektoru a v jiných těch rozsáhlejších oblastech, jako ve Spojených státech, ale takové závěry někdy mohou být zavádějící a může to jít někdy na škodu té analýze evropského systému. Já uvedu jenom stručný údaj pocházející ze Spojených států. V loňském roce místo předseda FDC se dostavil do Evropy, kde vykonal tedy projev a bylo to vůbec poprvé, kdy oficiální úředník představil tedy údaje, určité údaje mezi tedy eh, kapitálem, a aktivy, srovnání mezi velkými evropskými bankami a americkými a pak okázal, že pokud využijete jenom takovou tu jednoduchou rozvahu a srovnáte ty dva účetní systémy, tak ta průměrná zadluženost by byla vyšší na evropské straně. Nicméně, Američané využívají mezinárodní, eh, nebo v Evropě se využívají mezinárodní standardy a ta hodnota ve Spojených státech byla 3,8%, což byla velice podobná hodnota té evropské. Takže to vede k tomu, že takovéto rychlé srovnání někdy může být zavádějící. Ale je důležité ještě předtím, než se zavede SSM, abychom prostě rozehnali všechny tyto uh, pochybnosti o té situaci v Evropě. Děkuji. Já jsem neměla všechny ty nejnovější údaje. Nyní zástupce ALDE, pan Schmidt, prosím. Thank, thank you, Madam Chair. Děkuji, uh, paní předsedkyně. Uh, tady jsem, tady jsem. A děkuji vám také, pane eh, viceprezidente, za frakci ALD. I za sebe bych vám rád složil hold, protože myslím, že všichni Evropané by měli být eh, rádi za to, že mají ECB. Vy nemáte být politický orgán, nicméně myslím, že jste eh, jako takový vystupovali a velice málo dalších institucí eh, vystupovalo jako politický orgán, respektive alespoň odpovědný politický orgán. Já bych se tady konkrétně zeptal. Teď tady zase je otázka času. Když si přečtete eh, předmluvu od pana Dragiho, tak on tady hovoří o fiskální konsolidaci. Máme tady nový franc- nového francouzského prezidenta, a který chce více čas. Dejte mi více času a všechno. Hmm, nebo zachráním, nebo všechno bude v pořádku. Si dejte mi více času. Mohl byste se k tomu vyjádřit? A potom je tady ten člověk, který pomáhá panu Barazovi. Ten přišel eh, s otázkou úspor znovu kde jsme tady na začátku volební kampaně. A, a pro mě je samozřejmě nesmírně důležité, abychom to a, a, nastavili správně. Je to příliš mnoho, příliš málo, nebo je to akorát? Myslím, že ECB jednala velice odpovědně a možná byste mohli nějak kolegům poradit, kteří vedou kampaň, já Vedou kampaň, jaký eh, signál mají vydávat, eh, co eh, dělat, když chceme silnou a udržitelnou Evropu. Každopádně vám děkuji za vaši dosavadní činnost. Děkuji za vaše laskavá slova. A když jsem to říkal na začátku, tak si myslím, že i pokud jde o úlohu tohoto parlamentu a tohoto výboru, tak vy děláte velice eh, dobrý kus práce v oblasti finanční legislativy a podařilo se nám eh, dobře spolupracovat. Mnohokrát eh, jsme se shodli, pokud jde o různou legislativu. Takže pokud jde o fiskální konsolidaci a otázku Francie, no tak to samozřejmě je více na komisi a, a komise už hovořila o téhle věci. My se shodneme, že Francie před nedávnem, mimochodem, udělala nějaké závazky, nebo přišla se závazky, které se týkají fiskální politiky, takže opravdu by měla tyto výslovné závazky dodržet. Ty závazky byly přijaté dávno. Zdá se, že je tady určitý rozdíl, který není příliš veliký a je třeba ho zaplnit, pokud jde o tyto závazky, ale je třeba ho tedy zaplnit tu, tu mezeru. A samozřejmě je na každé zemi, jak to udělá. Může to udělat sekání výdajů, i když eh, chce snížit nějaké jaké daně je to na ní. Nicméně cíl, eh, ke kterému byl učiněn závazek, je, myslím, třeba změnit, eh, tedy splnit. Tak to vidíme i my. Pokud jde o eh, celou debatu, tak to je obtížná záležitost, protože ekonomie, jak víte, není exaktní věda. Je tedy velice těžké eh, přijít s tak objektivním výpočtem, aby je nikdo nemohl rozporovat. Vždycky budou existovat spory ohledně čísel. A čísla nás vedou k debatě o velikosti multiplikátoru. jestli opravdu byly vyšší, než se původně eh, čekalo, ano nebo ne. To se opravdu eh, vyřeší obtížně, takovýhle rebus. Mezinárodní fond uvedl, že multiplikátory byly vyšší, takže fiskální konsolidace předem možná neměla být tak velká. Se znalostí těch správných multiplikátorů, ale i oni pozor říkají, že Eh, zadluženější eh, země, země, které jsou vystaveny větším eh, tlaku trhu, které nemají přístup na trh a které, které nemají na výběr, než se pustí do fiskální konsolidace. Oni se o tom nebaví a nakonec o to jde. Ale opět, tohle jsou věci kontroverzní a je pravda, že zadluženost několika zemí eh, byla příliš vysoká, bylo třeba i snížit. Bohužel ve zbytku světa není dostatečný eh, růst, aby eh, tomu mohl pomoci. Kdyby byl větší růst, dosahovalo by se toho snáze. Ale růst není. Svět prochází obdobím takového nízkého růstu a to může být dlouhé. Existují takové analýzy o takzvané sekulární eh, stagnaci eh, rozvinutých ekonomik. V Evropě máme velký problém, zejména demografický. Eh, populace v pracovním věku do roku 2030 poklesne každý rok o 0,6%. Takže už jenom, abychom udrželi zásobování trhu práce, tak se budeme muset hodně snažit. A to samozřejmě nám komplikuje ten problém. Ti, kteří eh, hodně hovoří o eh, tom, že je třeba větší eh, růst, abychom ten problém vyřešili, si často neuvědomují ten strukturální problém, kterému čelíme. Takže bohužel nemůžeme čekat ten mnohem vyšší růst jako před 20 lety, který by nám pomohl snížit ty dluhy, které tady v Evropě jsou a je třeba je eh, snížit. Dobrá, děkuji. A teď eh, za zelené Svenky Gold. I eh, za nás zdravím, pane viceprezidente. Nejdříve mám otázku Nás před 12 dny v Bruselu proběhlo zasedání, které mělo projednávat, za jakých podmínek eh, lze provést preventivní rekapitalizaci podle EBRD. Parlament proti tomuto silně bojoval, podařilo se nám do směrnice eh, zahrnout omezení pro použití tohoto instrumentu. A pokud víme, tak ECB přijala stanovisko k eh, oslabení tvrdého výkladu těchto podmínek. Můžete eh, potvrdit, že ECB je nervózní ohledně těchto eh, tvrdých omezení, která by jinak těch opatření, která by jinak otvírala prostor pro státní rekapitalizaci bank? Děkuji vám za otázku. Já jsem slyšel, eh, že tahle otázka tady vyvolala celou řadu emocí, nejenom, eh, a nehovořím to, že tady. A když se do toho podíváte, tak já jsem si říkal, že celá ta debata eh, byla tak trochu nafouknutá. Vysvětlím vám proč. Lze dojít k závěru, že Není žádný rozdíl mezi tím, co eh, říkáte a hájíte, a tím, co tvrdí ECB ohledně použití eh, toho, té záchrany z eh, prostředků podílníků a nikoli z prostředků externích. V roce 2015 budou platit dva předpisy. Za prvé pokyn komise ohledně státní pomoci, ve kterém eh, teď jsou obsažena opatření, eh, která se týkají státní pomoci mm, a mm, která vyžadují eh, tedy zaplacení podřízeného dluhu z mm, vnitřních zdrojů. A potom je tady EBRD a jeho předpis v roce 2016. Takže eh, tam eh, to je třeba chápat a neplést. Eh, paní Nui byla na zasedání, kde se projednává článek 27 BRD, kterým se řeší otázka toho, za jakých podmínek může eh, začít proces řešení problémů banky. A jedna z těch podmínek v 27.1 je, že pokud banka eh, získala veřejné prostředky. Ale za druhé je tam uvedeno to, eh, že ta jednička lze, tu jedničku lze pominout za určitých podmínek. výklad komise ohledně zátěžového testu, který má nějaký výchozí scénář a potom hypotetický scénář, tak u toho výchozího scénáře eh, si můžete představit, že eh, se hovoří o pravděpodobných ztrátách podle článku 27 a pravděpodobné ztráty nemohou být vyňaty podle dvojky. I když je to scénář, když to není eh, žádná prognóza ztrát. A opačný výklad, nebo jiný výklad by mohl být, že tam žádná taková souvislost není. A potom ta výjimka, nejen pro ten negativní scénář, ale i pro ten základní scénář, by tedy mohly být aplikována. Ale ať už eh, je výklad takový nebo onaký, tak to vůbec nemá žádné dopady na to, co se bude rozhodovat v roce 2015. I kdyby eh, převážil výklad, že eh, ty kapitálové nedostatky podle referenčního scénáře by byly eh, podle článku 27 posuzovány jako patřící do článku 27.2. Tak kdyby se peníze, veřejné tady prostředky, tak tady ty eh, pokyny DGCOM platí. A to je tedy eh, předpis pro rok 2015. Takže pokud jde o praktické dopady, tak eh, tam ty dva výklady vedou k přesně stejnému výsledku. Jaký je tady tedy rozdíl? Ten tady musí být. Podle 27 jedničky ta banka formálně je tedy podrobena tomu eh, procesu řešení problému a pokud eh, ať tam byly veřejné peníze nebo nebyly. Je to to samé. Protože pokud tam budou veřejné prostředky, já to říkám jako podmínkovou větu, takže pokud nakonec i pro ta referenční základní scénář by pro veřejné prostředky byly třeba, tak by nejdříve podřízené eh, dluhy musely být uhrazeny eh, z vnitřních zdrojů akcionářů, vlastního kapitálu. Čili eh, my jsme hodně podporovali BRD. Já jsem veřejně spolu s kolegy hovořil mnohokrát ve prospěch BRD, takže tady nemůže panovat žádné podezření. Takže mě opravdu překvapila ta eh, velká debata o tom, eh, co v praxi bude znamenat eh, velice málo, protože pravidla by pravidlo o tedy uplatnění nebo o tomu uspokojení dluhu z kapitálu by platilo tak jako tak. Z operačního pohledu by nějaká taková banka na seznamu mohla být eh, vystavena tady tomu procesu řešení problémů, i když ten její kapitál by byl vyrovnáván eh, podle, stejně tak podle toho druhého, eh, druhého výkladu. Takže prosím, není žádný rozdíl, pokud jde o ta pravidla. Takže ECB rozhodně nebyla pro Mm, záchrany tedy z eh, bank z eh, prostředků daňových prostředků, eh, poplatníků. Každopádně podle pokynu komise to poběží takhle. Co? Děkuji, vážená paní předsedkyně, že se mohu ještě k tomu jednou vrátit, opravdu, abychom teda to řekli přesně. Pokud jde o ten článek BRD, když to kvalifikuje tento článek, to zda řekněme, preventivní kapitalizace by mohla být využita proto, abychom zabránili záchranu takové banky. Pokud tyto podmínky jsou interpretovány v takovém užším smyslu, tak to jak si otvírá dveře pro další státní finanční prostředky. Ano, máte pravdu, že tyto pravidla státní pomoci se tam aplikují, to je pravda, ovšem i přesto tím otvíráme určité dvířka, abychom zabránili takové rezoluci banky. Pokud interpretace těchto slov je ale taková, řekněme, mírnější. Znamená to, že ECB, nebo mohli byste mi říci, zda skutečně ECB na tomto setkání eh, spíše byla pro otevřenější interpretaci těchto podmínek, eh, pro které parlament bojoval. Vy říkáte, že v tom není žádný rozdíl. Ovšem, pokud preventivní rekapitalizace by mohla být využita jednodušším způsobem, tak je pravděpodobnější, že by se to využilo tento, tohoto nástroje v roce 2015. To by skutečně byl ale obrovský rozdíl. Můžete nám potvrdit teda skutečně to, že ECB chtěla, aby ty podmínky, na základě kterých státní pomoc by byla využívána v roce 2015 v rámci BRD, že by to teda bylo jaksi zmírněno celý tento proces. Omlouvám se, že to ještě jednou budu muset zopakovat. Ovšem, vy jste jak neprokázali to, že ty následky v těch operačních um, ehm, provozní, že by tam byly nějaké rozdíly, protože tam by, protože, promiňte, protože vlastně to, co říkáte, že bychom označili něco jako preventivní rekapitalizace že by to mohlo jaksi usnadnit využívání veřejných financí, tak to, ne, to není pravda. Musím říct, že to není pravda, protože rezoluce bank v rámci BRD, záchrana bank, nejde pouze o nějakou likvidaci banky, jde o řešení problému této banky, čili je to širší pojem. Pokud skutečně by to pak mělo nějaký jiný dopad potenciálně v roce 2016, ovšem ne v roce 2015, když ta kapitola ohledně pravidel u bail-in by ještě neplatila. Předpokládám, že na tom setkání, já jsem tam osobně nebyl přítomen, kde se diskutovalo o tom komplexním hodnocení, dopadu tohoto hodnocení v určitém časovém harmonogramu, včetně roku 2015, kdy část těchto opatření v rámci dohledových mechanismů už by se aplikovaly. Ta kapitola ovšem u byl inu by ještě neplat, nebyla v platnosti. To znamená, že by se aplikovala interpretace tak, jak byla prodiskutována, ovšem jelikož to nemá žádné operativní nebo provozní dopady, tak si myslím, že té diskuzi bychom se mohli úplně vyhnout. To je můj pohled. Čili já skutečně nějak nebojuji nebo nežádám, aby jsme nějak zjednodušili pravidla využívání těchto prostředků. Ano, všem neformálně jako fin, je to prostě takové zajímavé, říká paní předsedající. Mario Draghi prohlásil, že mu vyhovovalo s DGCOM ta dohoda, o které se eh, jednalo, ovšem my nevíme, o co šlo, já, ano, DGCOM Svene, pokud je to zajímá, já je navštívím zítra, my tam budeme mít možnost se ještě zeptat, uvidíme. Možná nám řeknou to stejné, co jste nám řekl. Vy ovšem já budu trvat, aby se vyjádřili. Ano, skutečně k tomu to dojde, tam nejsou žádná tajemství, máme zde text TGCOM, určité hlavní směry, ty hlavní linie jsou tam nastíněny a tak to bude uplatňováno, aplikováno. Tak to vypadá dobře, říká paní předsedající, pan Werner Langen za EPP. Děkuji, pane místo předsedo a pane viceprezidente. Já jsem četl, že ECB naznačila, ještě chvilinku, prosím, než bude fungovat tlumočení. Tak. Takže já jsem četl, že ECB eh, si objednala eh, výpočty eh, ohledně miliardové investice do státních dluhopisů. Teď se to podařilo v minulém eh, roce, od poloviny roku 2012 do eh, roku 2013, tedy se podařilo eh, stabilizovat eurozónu, ale jednoho cíle nebylo dosaženo ani v roce 2013, a sice to, že eh, státy budou odděleny od bank. Ty laciné peníze eh, zejména eh, vedly k tomu, že banky na jihu Evropy kupovaly státní dluhopisy a nedávaly úvěry malým a středním podnikům nebo vůbec do hospodářství, ale kupují státní dluhopisy, takže ta závislost se nemírní, naopak se zvyšuje. A navíc se tady bavíme tady o oprávněných programech, které mají více eh, směrů. Za prvé, když budou držet programy, eh, tedy úroky na, eh, tedy dole, tak mm, to nebude pro na všechny místní dopad. Například penzijní fondy v severní Evropě mají s tím velký problém. Tam se snižují jejich hodnoty, soukromé úspory taky. Dopad na inflaci je nízký, jak se zjistilo. A pokud je o, máme tady potom program pro uh, to směrování peněžních trhů z uh, roku 2012, tam to se s ním uh, skončilo a máme ještě, potom máme 181 miliard eur a to průběžně, průměrně na čtyři roky uh, z dřívějších nákupů. Tehdy v Itálii, ve Španělsku, eh, Řecku, Portugalsku a Irsku eh, ty nákupy vedly k eh, uklidnění situaci. To bylo tehdy samozřejmě, nebo vedlo k uklidnění situace, ale když se to teď dělá ve velkém stylu, tak si říkám, i jestli nepřekračuje ECB svůj mandát a jestli nedělá nízké úroky, které celkově nikomu nepomáhají. Takže já bych se zeptal, jak e, vidíte ty dopady pro rok 2014, když ECB e bude pokračovat dále v této politice? Thank you, uh, for... Děkuji. A děkuji za tento dotaz. Dovolte, abych řekl, že zatím nepadlo žádné rozhodnutí, žádné rozhodnutí ohledně toho, co jste četl v tisku, já jsem rovněž četl tyto informace ohledně toho jednoho trilionu. Ovšem, odborníci, pracovní skupiny prostě pracují nad různými hypotézami, mají tuto možnost a já prostě pouze chci, aby nikdo zatím ty technické studie jak si nebral za bernou minci, protože prostě je zde různé návrhy, hypotézy, které zde padají, čili nic ještě nebylo rozhodnuto definitivně. Dovolte, abych řekl následující náš mandát který vyplývá se smlouvy, hovoří jasně, musíme zajistit cenovou stabilitu ze středně dobého horizontu. Co to znamená? Oběma směry jednak zabránit inflaci a zároveň to znamená i zabránit příliš nízké inflaci. To je prostě symetrická záležitost. Tak je to stanoveno v, ve smlouvě. My musíme zvážit například i zkušenost japonská mnoho let deflace a vidíme ty obrovské potíže, které to způsobuje v jakékoliv zemi, čili náš mandát je zajistit cenovou stabilitu symetrickým, symetrickým způsobem. To se je níz, nízká, opravdu nízká, nikdy tak nízká nebyla. To v podstatě i zdůvodňuje, odůvodňuje ty nízké úrokové sazby. To, že inflace je nízká v Evropě, ano, Ovšem nejenom v Evropě, vidíme to i v ostatních částech světa. 1,2% je v Spojených státech, čili rovněž na nízké úrovni úrokové sazby centrálních bank se blíží nule. V Téměř ve všech zásadních ekonomikách, především eh, rozvinutých ekonomikách. To má určité důvody a my prostě se nějak nelišíme eh, od ostatních, pokud jde o výkon našeho mandátu v tomto ohledu, čili může to být negativní dopad pro některé ekonomické aktivity, aktéry a tak dále. To máte pravdu, ovšem neexistuje a to víte dobře, žádné politické opatření, které by prostě pokrylo všechny ekonomické zájmy, vyhovělo všem těmto zájmům a my musíme neustále mít na paměti náš mandát. O to jsme se snažili. Úrokové sazby jsou prostě nízké všude. IMF, Mezinárodní nový fond, nedávno přišel s přehledem celosvětovým, tam je velice zajímavá kapitola číslo 3 o důvodech, které vedly k nízkým úrokovým sazbám ve světě a proč to bude pokračovat tento trend po několik následujících let. Čili my v tomto ohledu skutečně jsme udělali méně takových těch eh, nějakých eh, mimořádných opatření než ostatní centrální banky. A vždycky jsme respektovali literu našeho mandátu. Když jsme tam měli jeden trilion, dvě LTRO, mnoho lidí se obávalo, že by to mohlo spustit různé negativní výhledy, včetně obrovské inflace, že by to teda vyplývalo z těchto dvou LTRO. Ovšem ne, nebylo tomu tak, protože ta ekonomická situace je taková, jaká je, není zde žádná poptávka, investice do euro zóny představují 18% pokles ve srovnání s rokem 2007, těsně před tím, než vypukla krize. A když se podíváte na průzkumy Evropské komise ohledně názoru jednotlivých podniků na to, proč ty investice jsou tak nízké, odpovědi ve většině případů zní, protože není žádná poptávka, žádná možnost nebo prospekt Eh, prodeje toho, co by jsme získali dalšími investicemi. Čili taková je situace, my musíme udělat určité volby, musíme udělat volby na základě priorit, které vyplývají z našeho mandátu. Děkuji. Já si jenom dělám eh, starost, že ty nerovnováhy eh, tento program posílí a neodstraní. A to byl další cíl makroekonomického dohledu, posílit nerovnováhy, říká řečník. A já si myslím, že ECB potřebuje změněný mandát. Prostě eh, nemůže eh, se eh, srovnávat ve všech ohledech s Fedem. Nemá on nemá za cíl jenom cenovou stabilitu, ale i oživení hospodářství. Já si myslím, že ten program v omezeném rozsahu nějakých 220 miliard eur byl správně. A v krizi, eh, to se vyrovná i dnes eh, řecké eh, dluhopisy, které se nakupovaly za draho, se teď prodávají za levno, takže tam vznikají zisky, ale když se někde použije miliarda eur, tak si člověk prostě musí klást otázku po mandátu ECB. A rozpočtová politika tohle nemůže vyrovnávat protože eh, tady eh, možná vznikají ještě nějaké dodatečné nerovnováhy. Eh, Dovolte mi, abych se k tomu vyjádřil ke dvěma věcem. V první řadě ty nerovnováhy. Ty nerovnováhy, které panovaly před obdobím krizem, zejména v těch zemích s problémy, ty byly napraveny již podstatným způsobem. Všechny ty země v problémech v loňském roce měly již pozitivní platební bilanci. Vůbec poprvé po mnoha letech země, které museli upravit, ozdravit veřejné finance, jako například Řecko, poprvé za deset let dosáhly pozitivních eh, hodnot nadbytku. To znamená, tedy došlo k nápravě nerovnovách, ta opatření fungovala po té, co byla zavedena a my vlastně um, nepřebíráme nějaký mandát, jako třeba FED. My pouze se zabýváme cenovou stabilitou. Není to o tom, že by inflace byla nad 2% nebo ne. My zvažujeme i ta možná nebezpečí, kdyby prostě inflace dosáhla téměř nuly nebo pod nulu. A taková je možnost vyplývající ze smlouvy, takže ta otázka není o rozlišných mandátech. Mandát je tady naprosto jasný. Primární cíl pro ECB je zajistit finanční stabilitu a to děláme a nadále budeme dělat aniž tedy by občas nebyly zvažovány i možné následky poučení z historických zkušeností, že když se zapojuje ECB až příliš, že dojde k vysoké inflaci. Ne, v takovém prostředí nežijeme, ostatně takové riziko ani nehrozí, je naprosto opačné a to tedy tím se zabýváme. Jsou určité negativní dopady pro, řekněme, jiné zájmy, ale tak vlastně i samotná ekonomická politika funguje. Nemůžeme vyřešit zase úplně všechno zároveň. Děkuji a za SND Elisa Ferreira. Ano, i za naši politickou skupinu a jakožto koordinátorka bych vám osobně chtěla poděkovat za všechny všechna ta setkání s vámi, za vaše zapojení a přispění, za vytvoření toho rámce pro řešení krize a, a také a, a také za to, jak pracovala ECB my jsme věřili tomu, že ECB může um, učinit taková opatření v průběhu krize, která pomohou zabránit úplnému výbuchu eurozóny. A ráda bych položila dvě, tři otázky a učiním tak uh, v naší společné rodné řeči. První otázka. Kromě toho, že vám chci poděkovat za ty odkazy na Evropský parlament v budování toho společného mechanismu o zdravení bank, bych ráda zdůraznila ten význam, jak jste zdůraznil, aby existovala určitá taková úvěrová eh, linie v tom budování společného fondu pro ozdravení. V podstatě parlament o něco podobného usiloval, no a nyní tedy blíží se doba, kdy se parlament změní, změní se i komise, tak je důležité vědět, že Evropská centrální banka nadále toto přání zachová a bude naléhat, aby tedy ta úvěrová eh, linie, položka tady existovala. A druhá otázka. Chtěla bych říci, že v tuto chvíli problémem není inflace, je to spíše riziko deflace a že ty disponibilní nástroje, jak se zdá, nejsou dostačující. Takže je možné, že by ty nekonvenční intervenční mechanismy se v možnou chvíli v budoucnosti mohli objevit a že i přesto, že existuje nadbytek likvidity, tak eh, úvěry nepomáhají eh, reálné ekonomice a jejímu ozdravení. Takže například banky mohly by eh, přijmout jako třeba pan de la o tom začal již diskutovat, že by mohli přijmout určité jiné mm, alternativní prostředky nebo příspěvky ze strany soukromých subjektů a toto by mohlo tedy eventuálně usnadnit situace některých bank, pokud tedy takový problém bude. A pak eh, další otázka my jsme, alespoň my socialisté, došli k závěru, že jsme to vlastně již předvídali, že ta ten příliš velký počet těch úsporných opatření vedlo k ekonomické recesi, takže v podstatě již dříve jsme ehm, se snažili předkládat určitá doporučení, ale nějak nikdo je neposlechl. My jsme to nabídli, ale nikdo o to neměl zájem. Ehm, když to ještě více prohloubím, tu analýzu fungování eurozóny, tak si kladu otázku, jak vyřešit tento problém. Vždyť vlastně ehm, nyní potřebujeme opravdovou reakci na ten dotaz, který tu všichni pokládají. Ehm, já jsem se setkal s našimi protěžky ze Spojených států, Bernlang byl velice znepokojen. Vy jste před chvíli srovnával tu eurozónu se situací ve Spojených státech a on říkal, jsem velice znepokojen, protože stále ještě máme 6% nezaměstnanost. Mohla by tedy centrální banka pomohla toto nějak ještě překonat? My totiž, řekněme, jsme úplně omezeni náš mandát končí a tady ta situace si vyžaduje rychlou reakci. Očekávají to naši občané. Myslím si, že stojí za to vyřešit i tu centrální otázku v problematice nezaměstnanosti. Můžeme se poučit od našich amerických protěžků. Thank you very much for your praising words for the work of the... Děkuji za ta pochvalná slova za práci ECB. Já ostatně uh, Mohu říct si to samé vůči vám, konkrétně tady vůči vašemu výboru v parlamentu. K té první otázce, tedy nástroje a úvěry malým a středním podnikům. Vy jste se ptala, zda bychom tedy mohli přijmout jako určitou záruku. My jsme ten problém měli před, řekněme, dvěma lety. To jsou ty dodatečné žádosti o úvěr. A tam my přijímáme malé půjčky, anebo takové seskupení malých půjček jako takovou přímou záruku pro naše operace v rámci politi- eh, měnové politiky. To jsme tedy přijali takový postup, některé země to použily, nebo tedy konkrétně některé banky v daných zemích. A to nejen v těch, řekněme, problematických zemích, to vám mohu říci. Tedy používalo se to ne zase tak moc, jako jsme si mysleli, že se to bude používat, ale to rozhodně zase není naše vina. No a k čemu došlo? My jsme samozřejmě museli zvažovat určitá omezení pro i to hodnocení, to stanovení té záruk, aby se pokryla rizika, ale mohou se tady používat. My jsme sami očekávali, že tento postup se bude více používat, ale neobdrželi jsme ani do, hm, hodnou odpověď, proč tomu tak nebylo. Jsou tu i různé spontánní účinky, že v období nízkého růstu to hodnocení, ty odhady rizika úvěru u bank bývají odlišná. V některých zemích dochází k tomu, že malé a střední podniky prostě někdy nemají dostatek vlastního kapitálu a to může být právě problém pro ohodnocení toho úvěrového rizika. Takže ať je to, jak je to, v podstatě ten program, ten režim stále funguje, ale prostě byl méně využíván, než jsme očekávali. Uh, ale ten náš záměr byl tedy takový postupovat přímo tak. Evropská centrální banka může dělat mnoho věcí, jak eh, umožnit ten přímý kredit ale nemůžeme něco vnucovat bankám, aby půjčovali tak či onak. Jsou tu určitá omezení i pro nás, ale vždy v rámci daných postupů. V některých zemích používají jiné mechanismy, financování půjček, funding for lending, to je v podstatě něco obdobného. Přijetí přímých eh, půjček, žádné záruky, zapotřeby tam nejsou. Takže tak toto funguje. A co se týče té situaci ve vztahu k nezaměstnanosti a nízkého růstu našeho mandátu, já jsem řekl, že při prvním slyšení v tomto vašem výboru, když se hovořilo o jmenování místo předsedy, tam jsem hovořil o tom článku, dnes je to článek 127, týkající se mandátu a ten je dvojí. Je to tedy striktně hierarchický mandát, to je takový hlavní cíl, tedy zajistit eh, cenovou stabilitu. A pak ta druhá část, když se tedy nejedná o otázky toho splnění primárního cíle finanční stability, tak ECB také má nebo se starat o další cíle Evropské unie. A my jsme tedy v podstatě naplnili literu i tohoto, řekněme, druhotného, podřadného, naprosto podřadného mandátu. Tedy mnohokrát tyto dva cíle nejsou protichůdné. A v podstatě tomu odpovídá i stávající situace. Inflace je nyní tak nízká, že ten druh politik, které musíme přijmout a které jsme ostatně i přijali, to jsou politiky ve prospěch stimulace. Um, to, eh, ta hodnota 0,25% je naprosto historicky bezprecedenční. A je tu tedy možná slučitelnost a Evropská centrální banka může dělat mnohé, může dělat ještě více. Můžeme využívat eh, nástroje měnové politiky, abychom tedy podnítili situaci, podpořili, stimulovali. Můžeme tedy ehm, vyřešit problémy nominálního HDP nebo Eh, určité propojení. Tady ta hodnota 1% je příliš nízká. My jsme se snažili navýšit ten úvěrový agregát, měnový agregát, abychom tedy vyřešili, eh, navýšili počet těch finančních operací. Umožnili jsme prostředky bankám, očekávali jsme, že se tedy prostředky navýší, ale nefungovalo to tak. A proč tomu tak bylo? Uh, jedním z těch důvodů, že jiné centrální banky použily za stejným cíle jiné nástroje a to právě z toho důvodu, že po eh, finanční krizi asi není nejlepší cestou bank. A pak ten problém nákupu prostředků v podstatě vede v konečném důsledku, řekněme, k nefinančním subjektům, tedy ne bankám a pak dochází k nákupům na druhotných trzích. Tak to probíhá ta distribuce. A jak je to s tím měnovým agregátem, tam to závisí následně na více aspektech, tam je to komplexnější. Nicméně u nás je ta cesta, řekněme, přímější. A tyto programy, co se týče nákupu prostředků, eh, je ta otázka těch quantitative easing a již dlouho, dlouhá letka desítky let to byly tedy operace otevřeného trhu. Dříve se to týkalo ale pouze nákupu a prostředku cených papírů. To byly tedy ty eh, operace otevřeného trhu. Teď tam dojde i k určitým přeprodejům a používají se proto i dohody toho pro přeprodej. Máme článek 18, na kterém to zakládáme. V podstatě v našich dokumentech od samotného počátku ECB se stanoví, že prodej, přeprodej cených papírů tvoří součást tedy našich uplatňovaných nástrojů. To uplatňujeme, tak to stanovujeme od začátku, to není nic nového. Takže musíme zvážit prostě všechno, když existuje riziko cenové stability. To je ten primární cíl, pokud toto je ohroženo. A když k tomu dojde, dojde k tomu tedy um, v určité situaci. Eh, za, za jiných okolností se můžeme věnovat i jiným cílům, ale prvotním cílem je zajistit tedy tu cenovou stabilitu. Děkuji. Ano, jen velice stručně. Myslím si, že nám vyloženě zbývá několik málo minut. Tak jenom ještě jednu doplňující otázku eh, k úloze ECB, hmm, což nemělo být tak eh, podmíněné, eh, že to bylo uvnitř trojky a mimo trojku. Víte, že Portugalsko ji opouští a to je to nebezpečí, že když máme teď nízké úrokové sazby, tak investoři uh, už nebudou si myslet, že je to riziko pokryté tak, jako to uh, eh, prezentovaly eh, ratingové agentury. Takže dává smysl, aby evropská politika byla pořád zakotvená na, v takových nedůvěryhodných ratingcích jako doposud u těch ratingových agentur. A, a mm, když teď eh, tedy ta trojka odchází, tak jakým způsobem zavisit, zajistit lepší eh, výhled do budoucna? No podívejte se, když nějaká země opustí ten program, tak jej opustí, protože eh, získala znovu přístup na trh. A v tomto ohledu prostě taková bude situace. To znamená samo o sobě, že, že tohle se nebude spochybňovat. Samozřejmě bychom chtěli, aby eh, se méně používaly ratingové agentury. A je tady obecná snaha o snížení jejich um, úlohy, ale nemáme eh, sami vnitřní aparát tomu, abychom mohli rating dělat sami. Čili uh, tohle existuje, pokud je o firmy u některých centrálních bank ty mají někdy eh, podstatná, jako velká oddělení, která mohou dělat tohle, ale my nemůžeme tohle úplně nahradit. Nicméně myslím, že situace eh, země, která splnila eh, cíle a opouští program, je taková, že má svůj rating zlepšovat. A ne poté, co splnila tak prostě neočekává, že dostane snížení ratingu. Čili takhle doufají všichni, že prostě po tom programu ta země nakonec a ratingové agentury to dělají pravidelně. Prostě možná to um, tak bude, že ta země prostě uh, zlepší svůj rating dokonce po uh, ukončení programu. Dobrá, děkuji vám mnohokrát, říká paní předsedkyně. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste naposledy přišel za ECB na náš výbor eh, za to, to funkční období. Já jsem si jistá, že někteří kolegové se sem vrátí na setkání s vámi, ale zase bych se ráda rozloučila. A, myslím, eh, vy ještě eh, požádali, abych promluvila v ECB, tak ještě úplně nemizím. Děkuji. Okay, so we will be... Čili, říká paní předsedající, budeme pokračovat v našem dnešním programu a je to bod číslo 3. Myslím si, že se můžeme nyní zabývat již bodem číslo 3 našem programu, což je možné přijetí eura v Litvě. Spravodajem pro tuto zprávu je Werner Lange. My na dnešní schůzi budeme projednávat eh, tento návrh. Děkuji, paní předsedkyně. My už jsme to eh, projednali, měli jsme slyšení. Také došlo k důvěrným eh, rozhovorům s místopředsedou Oli Renem. Důvěrné byly proto, že zatím eh, nám nemůže eh, předložit žádná konkrétní cíla. Eh, čísla, to byl důvod té důvěrnosti, ne protože by tam bylo něco mimořádného. Prostě komise předtím, než má konečná čísla, to nechce zveřejňovat. Celkově podle mé zprávy jsme dostali, nebo konec zprávy jsme dostali 31 pozměňovacích návrhů. Obecně máme široký širokou podporu a já bych něco k těm pozměňovacím návrhům eh, řekl. Myslím si, že je tady několik těch, které bychom měli označit mínusem, protože nevystihují e, smysl. Je, začnu rovnou číslem jedna. Tam já jsem napsal, že euro, musí, že euro je měnou EU a v zásadě musí eh, členské státy, které eh, nemají opt-out a splňují kritéria eh, konvergence, přijmout euro. A kolega tady napsal, že podle podmínek se přestupní smlouvy. Tak tomu není. Ono nejde o přestupní smlouvu, ale o základní smlouvu. Proto to odmítáme, protože to nevede k vyjasnění ale k eh, milným eh, závěrům. Dvojka, to je vlastně, eh, se týká anglického textu, tam bylo jedno slovo dvakrát. Pokud je o trojku, tak návrh Ole Ramon, a Ramona Tremosi i Balcelse, tak s tím souhlasím. V zásadě se to považuje za dobrý precedens ten vstup Litvy do eurozóny, tak to je v pořádku. Pokud jde o čtyřku eh, od obou pánů, mm, a sice, že to je účinný nástroj před eh, tedy ochrany eurozóny před krizí v oblasti směných kurzů, to jsem taky pro. Potom pětka, také od obou autorů, stejně tak pozitivní. Tam se hovoří o tom, že litevský bankovní eh, sektor Eh, je dominován eh, bankami z vnějšku eurozóny, Švé, ze Švédska. Eh, Švédsko a Lucembursko jsou všude, mi říká paní kolegyně právě. Potom kolegyně Karinč, 678 jsem pro všechny pro. Litva má stabilní hospodářský růst podle odhadů. Litva je třetí a poslední pobaltský stát a Litva už v roce 2007 chtěla do eura, ale tehdy eh, se to nepodařilo splnit ty podmínky. Tak ale bylo toho tam ještě trošku více. Eh, tehdy, já si živě pamatuju, šlo o, o eh, prognózy vývoje cen energií. Potom je tady devítka. Kam se mi ztratila? Poznací návrh 9 tedy od, eh, tedy požaduje eh, zastavení procesu rozšiřování eh, eurozóny v zájmu Litvy, tak proti tomu já jsem rozhodně, protože jsem přesvědčen, že opak je pravdou. Litvě bychom, Litvu bychom měli vzít. Potom je tady desítka od Ole Schmidta a Ramona a Tremozy i Balcose. Ten uh, podporuje eh, přijetí tedy 19. země. Potom je tady pozměňovací návrh od Slavyho Bineva číslo 11, který konstatuje, že ne všechna kritéria jsou přijata, tedy eh, byla eh, splněna, pardon. Vlastně hovoří o tom, že to nemají všechna kritéria, ale konvergenční kritéria. Protože lidé, eh, já bych toto odmítnul, protože tady je opravdu všechna kritéria, nejenom o ta čísla. Potom pozměňovací návrh číslo 12, tam se konstatuje, že eh, Litva podle mechanismu varování zveřejněného komisí nevykazuje žádné makroekonomické eh, nerovnováhy. Já jsem řekl, že to je podle názoru komise, ale vzhledem tomu, že nám to řekl Oli Ren, zatím důvěrně, tak e, e, ten názor je asi lepší. A potom je tady další, teda 13, to je v pořádku. Potom ještě se vyjádřím k 18. Ne, pardon, to jsem, to jsem otočil stránku. Teď 12, 13, 14. Tak se omlouvám, to jsem přeskočil na jinou stránku. Já jsem příliš rychle. Mám to, mám to. 14. To odmítám. 15. také. Tady se hovoří o finanční krizi, která měla výrazný dopad na chudobu a nezaměstnanost a úroveň před krizí zatím nebyla dosažena. Já si myslím, že vzhledem k tomu, eh, že Elita se opravdu snažila o splnění podmínek, tohle není eh, žádná důležitá informace k posuzení stávající situace. Potom šestnáctka, to tež paušální eh, zdanění mělo být zreformováno. Já si myslím, že tady tohle jsme zatím nikdy neposuzovali ten systém domácího zdanění a to s tím vůbec nesouvisí. Potom další, předmět, další návrh je příliš negativní, stejně jako ten následující. A 18 tedy a 19 také. A to tež platí i pro 20. 20, 20 je mimořádná, protože tam je napsáno, že v tom původním textu, že vyjadřuje politování nad tím, že eh, k této závislosti přispěl i požadavek EU na urychlené vyřazení dvou jaderných elektráren z provozu, což vedlo k výraznému nárůstu výroby elektřiny se zemního plynu. To eh, nemůžeme změnit, i když to litujeme. A kdybychom to škrtli, tak eh, to tu situaci nějak dvakrát nezměnilo. Pokud je o 21, tak to prostě není aktuální tohle tady eh, se hovoří, že domnívá se, že vyřazení jaderných elektráren z provozu by mělo probíhat postupně, aby energetické odvětví mělo možnost přizpůsobit se nové situaci. Od roku 2009 je to ale hotové. Obě dvě ty, eh, eh, ty bloky elektrárny byly uzavřeny v roce 2009. Takže to, co má být do budoucna, je tak trochu mimo. Potom poznávací návrh 22. Tady jde o něco vyjasnění. Já jsem to původně napsal dvě jaderné elektrárny, ale ono šlo o dva bloky jedné jaderné elektrárny, takže to tady opravuji. Potom 23 eh, energetická náročnost. To byl problém v roce 2007, i teď to je problém. Ale škrtnout tu větu, to si myslím, že je špatně. Potom 24. Tam jsou eh, věci, které se týkají eh, vyššího podílu obnovitelných energií. Já si myslím, že eh, hovořit tady o plné závislosti Litvě na dovozu jedného paliva, no tak to si myslím, že je úplně mimo. Potom 25. Tady jde o původní čísla. Původně se tam hovořilo, hovořilo o mírně klesající úrovni likvidity, ovšem nejnovější čísla jsou, ukazují na stabilní likviditu, takže já jsem to opravil. 26. A jde stejným směrem. a, a vlastně by padla, kdyby e, byla přijata 25. Potom je tady kolegyně Balc, 107, kde se také hovoří o snahu, eh, nebo vyzývají si lidské orgány, aby eh, pokračovali v tvrdé práci a zajistili hladký eh, přechod na euro. To je v pořádku. A to tež v nadcházející, nadcházející. Potom je tady to, co předložil kolega Martin, to já také odmítám. A potom jedna třicítka. Tady je ten tvrdí, že e, nejde o to, že se situace zlepší, ale mohla by se zlepšit. Já si myslím, e, že tady nemusíme dělat kompromisy. Budeme o tom hlasovat a budu vděčný, když e, s většinou hlasů budeme pro přistoupení Litvy. Je to jenom předběžné hlasování, protože eh, v novém parlamentu to bude ještě jednou třeba ratifikovat. Děkuji. Okay, I'm now looking to the shadows. Dobře, říká paní předsedající. A teď stínový zpravodajové. Eliso, prosím. Uh, yes, Sharon. In... Ano, Sharon. Já, jestli dovolíš tak eh, za kolegu Panára, který bohužel nemůže být eh, přítomen z velice validních důvodů. Možná jste slyšeli, eh, že dnes zahájil novou funkci ministra zemědělství ve stonské vládě. Nechala jste vzkaz pro všechny kolegy, dovolte, aby ho přečetla. Čili Evary Padar, píše. Rád bych vyučil této příležitosti a poděkoval všem kolegům, kolegyním, se kterým jsem měl tu čest spolupracovat v posledních pěti letech a těším se na naši další spolupráci do budoucna. Čili já si myslím, že bychom mohli zároveň i my našemu kolegovi popřát recipročně vše dobré, hodně úspěchu v jeho nové funkci a já osobně si myslím, že skutečně to bylo potěšením pro nás spolupracovat s tímto kolegou. Pokud jde o tuto zprávu, pan Ivare hovoří o několika věcech. Nejprve by rád poděkoval zpravodaji za kvalitně odvedenou práci, velice vyváženou, dobře napsanou zprávu, která byla obtížná ve stávajících podmínkách. Neměli jsme se žádnou zprávu ani u nás, ani na straně CBR. zároveň by rád poděkoval litevské vládě pokud jde o jejich úsilí v integraci do eurozóny. Zároveň by kolega rád řekl, že považuje tento okamžik za historický milník, jelikož tři pobaltské země se stávají plně integrovanými v evropských strukturách tímto okamžikem a zároveň poznamenala to, že Litva splnila kritéria a zároveň si myslí, že je důležité poznámenat vysokou úroveň nezaměstnanosti a žádat, aby litevská vláda nezapomínala na tento problém a přijala potřebná opatření pro řešení tohoto závažného problému. A poslední obava z jeho strany, pan kolega se domnívá, že ta informační kampaň, rozsáhlá informační kampaň o euru by měla být zahájena tak, aby došlo i k podpoře veřejnosti, protože v současné době, jak víme, veřejnost podporuje přijetí eura asi tak na úrovni pouze 40 a zároveň by rád přivítal Litvu v eurozóně, 1. ledna 2015, alespoň tak v to věří. To je všechno z naší strany, paní předsedající Alde. Dobře, Ole vystoupí. Děkuji za slovo. Royce MS je novým zpravodajem, ovšem dovolte, abych já rovněž poděkoval panu Langerovi za skvělou zprávu. Myslím si, že je zásadní že to v podstatě, ano, třetí z těchto pobalských zemí, která se chce dostat do eurozóny. V, pos, následujících několika letech po Baltí eh, bude jaksi obklíčeno zeměmi, které mají euro. Myslím si, že to je dobrá zpráva pro mě, pro pana Ludvika, to, že v následujících několika letech budeme mít Eh, euro ve většině zemích v Pobaltí. Myslím si, že ti, kteří předpovídali to kdysi, že euro zanikne v průběhu našeho mandátu, neměli pravdu a že opravdu nemají dostatečné informace o ekonomice. Ano, to můžeme si, ovšem zároveň vidíme, že nevěděli ani nic moc o historii, či děkujeme, pane Langere. Já doufám, že tím v rámci dalšího mandátu to bude právě Švédsko a že budete řídit zprávu, která se týká této země. A přistoupení k euru děkujeme, říká paní předsedající, za zelené Jean-Paul Besset vystoupí. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Hmm, samozřejmě zde není žádných pochyb. Naše skupina s tím nemá žádné problémy. My jsme samozřejmě pro vstup Litvy do eurozóny, ovšem zpráva našeho kolegy, i přesto, že má obrovské kvality, představuje určité problémy pro naši skupinu nevidíme, nedošlo k nějaké, nějakým dohodám u kompromisních návrhů zatím s naší skupinou. Rádi bychom řekli, že zde jsou dvě věci, které nám chybí v této zprávě a které mají negativní následky. Jednak jsou to sociální záležitosti, například dopad na nezaměstnanost, emigrace, které mají obrovský dopad na tuto zemi. A zároveň se ten hovoří o fiskálních záležitostech v, v rámci stávajícího fiskálního systému, který dominuje Litvě. My bychom si přáli, aby došlo k určité, určitému progresivnímu fiskálnímu zatížení. A zároveň je zde taková záležitost, ano, u energetiky to je správné, že se o tom hovoří, energetické záležitosti hrají obrovskou roli v Litvě a proto si myslím, že je legitimní o tom hovořit. Ovšem nemělo by to v této zprávě volat eh, po zavedení atomové energetiky. Čili náš postoj eh, bude záležen na tom, jakým způsobem se budou řešit eh, návrhy ohledně energetiky, fiskální záležitosti a nezaměstnanosti, čili sociální věci. Děkujeme. Děkuji. Máme tu někoho za EKR. Pan Strejček, prosím. Well, all of sudden I have learned. Takže z nenadání jsem se dozvěděl, že bych měl pohovořit. Jak řekl Dirk. V první řadě bych chtěl poděkovat panu Langenovi za velice transparentní prezentaci, která byla velice rozumná a otevřená. A musím uznat, že i taková prezentace mě osobně vyhobuje, sdělil nám to všechno bod po bodu a takovým srozumitelným způsobem odůvodnil své volby. EKR i já osobně respektujeme každou zemi, která si přeje připojit se k jednotné měně a to jsem chtěl sdělit. Za prvé, za druhé, další věc, kterou sdílím v této zprávě, je ten důraz na, řekněme, ekonomický růst každé země, která si přeje připojit k euru. To je zase důležitý bod, který i my sdílíme s těmi, kteří podporují takovýto růst. Za třetí, rovnováha nebo bilance veřejných financí, to je důležitá věc, zdůraznili pan Langen a my toto také sdílíme. A čtvrtý bod, který chci zdůraznit, to je ta otázka jaderných elektráren v zemi. Tady můžeme mít odlišný názor a proto bych tedy navrhoval členům EKR, aby se zdrželi hlasování ve všech těch bodech, které zmiňují právě jaderné elektrárny v zemi. Děkuji, já tu nemám žádné přihlášené řečníky, takže ještě jedno, rychle předám slovo zpravodaji. Děkuji, eh, každopádně děkuji eh, kolegyni eh, kolegovi Patovi a, a, a mm, také mu blahopřeji k novému způsobu práce. Každopádně on mě signalizoval, že mě plně podporuje. Také děkuji liberálům a ECR za zásadní podporu a doufám, že eh, zelení cestu eh, Litvy do eurozóny nakonec eh, budou schopni také podpořit, protože v aktuální politické situaci je, myslím, mimořádně důležité, jak jaký signál doprovodný vydá, když přihlednete k té stávající politické situaci. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji vám. My eh, za chvíli budeme o této zprávě hlasovat a hlasování na plénu to již provede nový výbor v rámci nového parlamentu zřejmě 14. července. Takový tedy bude postup. Doufám, že tu bude dostatečný počet členů eh, z našeho výboru, kteří se vrátí i do nebo kteří budou působit v tom novém. A nyní tady bod číslo čtyři, tím je sdělení předsedkyně. Asi jste zaznamenali přítomnost fotografa. Za malou chvíli se sjednotíme tady a budeme mít společnou fotku ale ještě předtím bych chtěla eh, říct si několik důležitých informací, takže je to poslední um, zasedání našeho výboru. Musím říct, že za několik eh, let se nám podařilo implementovat nařízení Sixpacku a také balíčku dvou. Byli jsme ambiciozní, přáli jsme si vylepšit oblast uh, Eh, demokratické zodpovědnosti i v té ekonomické politice. Také jsme rozšířili počet dialogů v této oblasti hospodářské politiky i na úrovni mezi jednotlivými evropskými institucemi, setkání na úrovni euroskupiny, ECB a dalších významných subjektů. Ekon také začal provádět ekonomický dialog s členskými státy. Uh, Zapojila se do něho celá řada zemí, jako Belgie, Španělsko, Německo, Francie, Itálie, Malta, Slovinsko, Litva, Řecko a Lotyšsko. Tedy to ještě k, navíc nad ten běžný ekonomický dialog na úrovni eh, rady. Dále jsme si přáli eh, provést ještě více takovýchto setkání, ale nebyly proto dostatečné prostředky. Uh, Ehm, přáli bychom si toto provést také s Francií, Lucemburskem a Portugalskem a také výměnu názoru s panem eh, Reglingem z ESM, který mi v nedávné době sdělil, že si přeje přijít sem mezi nás ale vzhledem k tomu, že končí tedy legislativní období, tak zkrátka tyto ještě nevykonané eh, setkání nebo neprovedené ekonomické dialogy na ten nadcházející výbor. Doufám, že v tom budou pokračovat. Dále proběhly také konzultace mezi koordinátory ekonů, kteří si přejí, aby byl stále ještě proveden ten ekonomický dialog eh, s Francií, máme tu určité prostředky zablokovány, mělo by to být příští týden ve čtvrtek od 10 hodin a ještě vám to tedy potvrdíme, zda k tomuto ve Štrasburku ve čtvrtek dojde. Dále další sdělení. Eh, která se týkají eh, v podstatě eh, dokončení textu výboru Ekon před předáním na radu. Rada nás oficiálně informovala minulý týden v pátek, že už nemá další prostředky, aby dokončila ještě neuzavřené tematické Ehm, složky ehm, tady z výboru Ekon, to znamená, že musí stanovit určité priority, aby se dokončily dohody o přidružení Gruzie a Moldavsko v období konce dubna až do 1. května a vyloučit všechna další témata. To znamená, že uh, Eh, těch šest otevřených eh, témat výboru ECON, konkrétně SERM, to nebude dokončeno. Samozřejmě, že asociační dohody jsou priority vzhledem k stávající situaci na Ukrajině, tak bych doporučila, aby tady v proběhu, eh, v, v rámci tedy spolurozhodování se takto postoupilo. Ale pak je tu problém SRM, které by mělo vstoupit v platnost od 1. ledna 2015. Konzultace proběhly i za působnosti tohoto výboru, pak je tu eventualita odhlasování v červenci a mohlo by být ohroženo právě to, ta včasná implementace. Pokud by se spozdila jakákoliv část přípravy, tak by jednoznačně tato nařízení nemohlo vstoupit v platnost od příštího ledna. My doufáme, že se SRM dostane na plenární zasedání prostřednictvím korigenda, nicméně Bohužel, pokud dojde ke spoždění, tak to budou opravdu závažné potíže. Nicméně my chápeme tedy, jaká je situace i vzhledem k vývoji na Ukrajině. Tímto jsme se dostali na konec sdělení předsedkyně. Poprosím vás, abyste se dostavili sem k nám pod předsednický stůl. Ještě teď před hlasováním, protože po hlasování se všichni rozprchnete. Tedy nyní, prosím, se dostavte sem. We have to vote on the timetable. Yes. Musíme hlasovat i o tom harmonogramu? Ne. Ne, odhlasujeme vaši zprávu. Ale tímto nepřerušujeme zasedání. Já si chci jenom zajistit, že to budu mít dostatek členů, a tak jako to bude předhlasování Fotograf je tu již přítomen, tak přijďte k nám a vyfotíme se. Okay, we are now on to... Nyní se tedy budeme věnovat bodu pořadu jednání číslo 5. A tím je opětovná konzultace ve výboru podle článku 70 jednacího řádu. V první řadě se Jedna téma pervanš, balíček pro investiční produkty. Politické dohody bylo dosaženo 1. dubna. Ehm, závěrečný dialog proběhl 20. března. To bylo po té dlouhé, dlouhé noci na téma SRN, takže to konečně došlo ke konci. Musím to přečíst všechno, říká paní předsedající. Ne, já myslím, že jsme to všechno rozeslali, to znamená 4. dubna to bylo na Koreperu, já jsem dostala od nich potvrzení o, o dohodě. Já tady nevidím pervanš mezi námi, možná Elisa k tomu něco řekne. E, já jsem před chvíli zastupovala Ivaryho, nyní tedy pervanš. vám že samozřejmě velice líto, že zde mezi námi není na dnešní schůzce. Jestli dovolíte její stanovisko, jak to vypadá u PREPSu, ráda by zdůraznila důležitý postoj, důležitý pokrok v tom původním návrhu komise, který nevzal eh, v potaz dostatečně hm, spotřebitelský přístup. Jak víte, je to klíčové legislativní návrh, ochrana eh, investorů v oblasti obchodu, ochrana investičních produktů a tak dále. Víta finální výsledek jednání s radou, i když ten vyjednávací proces nebyl vždycky úplně nejkonstruktivnější ze strany zástupců rady. Rada měla takový velice nízký vyjednávací mandát. Náš eh, vyjednávací tým parlamentu dosáhl dobrých výsledků. Mezi ně patří jednak širší rozsah těch finančních produktů, které budou spadat eh, pod toto nařízení, například různé pojišťovací produkty a tak dále. Komise musí zhodnotit v následujících čtyři letech, zda tyto produkty budou, eh, teda nebudou spadat pod eh, toto nařízení. No, ale je to lepší pochopení eh, distribučních nákladů pro retailové investory. Dále jsou to detailnější informace, které budou mít k dispozici ohledně ekonomických, sociálních, environmentálních aspektů investičních produktů. Čtvrtá záležitost eh, dojde k určitému možnému varování, eh, které bude umístěno na těchto dokumentech, tak aby investor malo obchodního charakteru mm, byl varován u těchto Um, produktu. Dále komise musí vytvořit takový kalkulační mechanismus po čtyřech letech, pokud takový nástroj nebude na trhu existovat. Šestá záležitost. Intervenční pravomoce IOP a národních orgánů bude propojena se stávajícími ustanovením pro ESMU a EBU ale je to režim sankcí, který byl zlepšen, včetně finančních sankcí v případě zavádějících nebo falešných informací. Pervanš je proto ráda, požádala kolegy, aby akceptovali dohodu z prvního čtení s radou u klíčových informací, eh, které se týkají hm, různých investičních produktů, balíčků, které se hm, nazývají většinou PRIPS produkty a zároveň by ráda poděkovala všem členům vyjednávacího týmu našeho výboru za konstruktivní příspěvek a pozitivní výsledek této práce, čili toto je vzkaz ze strany pervanž Žány Poule, předpokládám, že rovněž bude ještě vysoké. Ano, děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Bohužel kolega rovněž zde nemusí, nemůže mezi námi být. Rád by poděkoval zpravodajce, ostatním stínovým zpravodajům, paní kolegyně podporuje to, že naše skupina podporuje dohodu, která byla dosažena řeckým předsednictvím a že tento kompromis je akceptovatelný, bere v potaz různé postoje jednotlivých zúčastněných stran. Děkujeme za pozornost. Dobře, ještě pan Langen. Já jenom a mám stručnou otázku. Kdy budou konečně ty dokumenty k dispozici, když hlasujeme příští týden? Ano, všechny dokumenty přeložené budou k dispozici před hlasováním příští týden plenáce, tak jak je to zapotřebí. Měli jsme určité problémy u několika dosie, tam, kde došlo k poslední, nebo dohodě na poslední chvíli. Toto eh, je eh, méně obtí, problematická oblast, než tomu bylo v minulosti. My jsme opravdu za parlament na tom pracovali velice aktivně, dynamicky. My, Pervanš, mi mm, to připomněla. My jsme společně i v, těch, v tom posledním období na tom pracovali trošku v jiných eh, rolích, snažili jsme se, i když teda mm, na trošku jiných pozicích dosáhnout stejného výsledku. My jsme opravdu museli za to bojovat všemi silami za ten výsledek. Chceme mít něco, co je kvalitní, dobré pro naše spotřebitele. Samozřejmě, že jsme si přáli dosáhnout ještě více, ovšem to bohužel prostě mm, budeme muset říct s tím, co se nám povedlo dosáhnout. Doufám, že s tím budeme všichni spokojeni. A nyní se dostáváme, nebo možná, ano, tam ten konzultační proces, ještě jestli dovolíte, souhlasíte s tím na základě článku 17, teda budeme hlasovat pouze zvednutím ruky, jestli dovolíte, ano, že aby se to dostalo na plénáku, souhlasíte, zvedněte prosím ruce. Dobře, někdo je proti, zdržel se někdo, Dobře, takže s tím souhlasíme. Děkuji vám, říká paní předsedající. A nyní stejný postup opětovně u e, směrnice uplativních účtů. Zpravodajem je Jörgen Klüte. Dohoda v prvním čtení trialogu proběhla 23. Po opravdu dlouhém trialogu v oblasti SRM. Tam s Eh, dostali jsme se eh, opravdu velice eh, bez problémů z tohoto výletu domů čtvrtého. Čtvrtý jsme obdrželi dopis, který jsme odeslali všem našim členům ve stejný den. Já nevím, zda by zpravoda ještě se k tomu chtěl vyjádřit. Jargen. Velice stručně. Já bych chtěl poděkovat vyjednávacímu týmu. Eh, ono to eh, někdy bylo eh, poněkud obtížné, protože Velká Británie měla zvláštní přání a sice mimořádná pravidla, ale potom ve spolupráci se zastupci rady se podařilo, a to bych chtěl zdůraznit, a také za podpory paní předsedkyně a za podpory komise, eh, se nám podařilo přesvědčit britskou vládu, aby z tohoto eh, ustoupila a myslím, že nakonec máme velmi dobrý výsledek. Takže každopádně srdečně děkuji všem, kteří spolupracovali. Um, yes, thank you very much. Ano, rovněž děkujeme, říká paní předsedající. Měli bychom se změnit o tom, že jakékoliv korigendum, které se týká tohoto dokumentu, stejně je to u PRIPSu, bude opoštěno. To je ten balíček, u kterého jsme doufali, že to všechno dokončíme, budeme muset chvíličku ještě počkat, o čem to neznamená, že bychom nemohli hlasovat u toho základního textu takže ještě jednou se obracím na náš výbor na základě článku 17. Prosím, abyste zvedli ruce všichni ti, kteří souhlasí s touto dohodou. Prosím, zvedněte ruce, kdo je proti. Někdo se zdržel. Není-li tomu tak, děkujeme, říká paní předsedající. Výborně, takže to jsme dokončili. Opravdu se nesmírně ráda, že se nám povedlo dopracovat tyto dvě velice důležité spotřebitelské záležitosti společně se vším tím, co jsme dělali u bank, pojišťovnictví, trhu a tak dále. Myslím si, že bylo zásadní, abychom dokončili tyto dvě části legislativy, které se týkají spotřebitelů. Já si myslím, že to jde přesně ruku v ruce i s těmi dobrými výsledky v oblasti hypoték. No a nyní, pokud je o hlasování u možného přijetí eura v Litvě kolegami, připomněl, že budeme hlasovat kartami volebními, protože to budeme muset nejprve teda ověřit. Prosím, abyste nyní všichni zmáčkli tlačítka. Dobře, výborně, takže 31 se nám přihlásilo, 31 se ji vidíme na displeji. Dobře. Co to znamená? Znamená to, že všechno funguje, 23 pro, 7 eh, neví a 2 jsou proti. A tím se dostáváme k samotnému hlasování. Počkáme, až se Jean-Paul posadí. Výborně, začínáme. Devítka. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Původní text, odstavec 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Desítka pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvojka, původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 3, původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 4, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka, pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 6, pro, proti, zdrželi se, přijato. <coughs> Dvanáctka, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. Třináctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtrnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmička, původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. Devítka pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Patnáctka pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Promiňte, takové smíšené signály tady vidím ze strany socialistů, takže to ověříme. Hlasujeme nyní. Dobře. Takže vidíme jasně zamítnuto. 16 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme šestnáctku, prosím. Myslím, že to byla stejná většina. Já budu hlasovat ale jinak, čili 16, 16, to znamená, že to neprošlo. 17. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 18. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. To vypadalo těsně. Zamítli jsme to opět. 16 proti 16, 19 pro. 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Původní text u odstavce 11 pro, proti, zdrželi se přijato. 20 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se. Hm, to vypadalo kombinačně trochu jinak, ověříme to. 22, ještě jednou. Opět 16 na 16, takže jsme to zamítli. 21 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. 21. Zamítnuto. Omlouvám se, říká paní předsedající. Takže už jsme ale zahájili to hlasování, musíme to dokončit. Takže prosím, ještě čtyři nám chybí. Končím hlasování. Zamítnu to. Občas prostě nevidím, když nezvedáte ruce. Původní text u 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. No já doufám, že i vy budete mít jednou takový problém. Třináctka. Pro. Proti. 23, říká paní předsedající. 23, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Původní text u třináctky, kdo je pro? Proti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 to se týkalo 16, čili to je v pořádku. Dostáváme se k úvodnímu stanovení A pro, proti, zdrželi se přijato. Jednička pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Původní text u Bčka, úvodní ustanovení pro, proti, zdrželi se přijato. Cčko pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 2, pro, proti, zdrželi se přijato.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 Ještě nám chybí jeden hlas, končím hlasování a je to přijato 29 hlasy pro, nikdo není proti a jeden se zdržel hlasování. Takže blahopřejeme Vernovi Langenovi a i Litvě, myslím, doufám. Dobře. A nyní nás čeká pan komisář Šemeta za chviličku. Okay, uh, we'll now, we'll now... Dobrá, takže nyní se budeme věnovat bodu pořadu jednání číslo 7. Tím je výměna názoru s panem komisařem Šemetou, jak jistě víte, s komisařem pro daně a celní unii, audit a boj proti podvodům. Naposledy proběhla výměna názoru 26. listopadu loňského roku a samozřejmě tato výměna názoru probíhá v rámci tedy té komunikace mezi parlamentem a komisí a je to vůbec poslední setkání mezi námi a vlastně všemi možnými ostatními komisaři, protože končí mandát, takže je to dobrá příležitost, abychom hovořili o toho, čeho se nám podařilo dosáhnout a zaměřit se i na to, co se očekává pro příští mandát. A to ostatně provede nyní pan komisař a následně pak bude prostor pro otázky a odpovědi. Ještě v rámci toho sdělení předsedy, tak předsedkyně jsem řekla, že se tedy na že se pokusíme, aby se ještě přes komisi podařilo prosadit něco pro odhlasování v červenci. Komisaři, máte slovo. Děkuji, milá Sharon, vážení poslanci. Je to naposledy, kdy prostřednictvím toho strukturovaného dialogu mám tu příležitost vám pohovořit o pokroku v mém portfoliu a zaměřit se na to, co přijde. Poté, ještě předtím ale bych vám chtěl vyjádřit poděkování vám všem, protože jen málo kdo asi před pěti lety věřil tomu, že se podaří dosáhnout tak podstatného pokroku v oblasti daňové politiky v průběhu tohoto mandátu. V některých oblastech, jako ve věci eh, zdanění finančních transakcí a boje proti daňovým únikům, těch pokroků, ty byly dosaženy naprosto bezprecedentní. A v tomto hrál parlament naprosto eh, obrovskou roli, zejména tedy váš výbor. Podařilo se posunout ty hranice našich ambic a opravdu vynakládat i ten nezbytný politický nátlak. Za to vám z celého srdce děkuji. A dnes bych se rád zaměřil na dvě klíčová témata, abych načrtl tedy ten pokrok, kterého jsme dosáhli za mého mandátu. Za prvé, um, cesta ke spravedlivějšímu zdanění a potom podpora e, zdanění, které bude přátelské k růstu. Oba tyto cíle jsou zásadní, aby se nám podařilo víc ekonomické krize s úspěchem a nestrácet i tu nezbytnou legitimnost v očích našich občanů. Za prvé, spravedlivé zdanění. Je to v podstatě o tom být spravedlivý a zabraňovat eh, daňovým únikům, aby všichni platili nejvíce a nejméně a se spravedlivým podílem. A v tom, myslím, všechny členské státy souhlasí. Nicméně ještě před pěti lety toto téma se téměř vůbec na politické agendě neobjevovalo takže bylo téměř nemožné nalézt nějakou zhodu i v té věci eh, z podobného daňo, zdanění. Ovšem, situace se dramaticky změnila. Naši občané požadují rovnější sdílení nákladů a členské státy už si uvědomují tu potřebu, aby eh, byly dodatečné nové příjmy. A já jsem rád, že v době, kdy se toto téma objevilo na politické agendě, už komise byla připravena a měla nezbytné nástroje, které mohla poskytnout. A nyní tedy eh, vás mohu obeznámit s těmito nástroji. Máme tu tedy inventář nejrůznějších iniciativ, které vedly k tedy k eh, sestavení té daňové politiky. V první řadě DPH existovaly značné rozdíly v oblasti DPH. Ty rozdíly byly obrovské a znamenalo to také eh, omezení příjmu členským státům a to za podstatně vysokou cenu. Aby se podařilo tedy vyřešit tyto nedostatky, členské státy mají možnost uplatnit přenesení daňové povinnosti a to jim má pomoci vyřešit těm obrovským daňovým únikům. Také již funguje poměrně dobře Eurofix, zajišťuje lepší spolupráci ve věcech DPH mezi příslušnými národními orgány. Nyní se zavedlo také to jednotné kontaktní místo, změnila, změní se pravidla pro DPH v roce 2015 a to umožní také uh, spravedlivější distribucí příjmů mezi členskými státy. A já bych v této věci DPH chtěl konkrétně poděkovat Davidu Kasovi. Dále jsme tu měli v roce 2012 akční plán proti daňovým únikům a ten zase pomohl nalézt ten vhodný politický spát pro tuto oblast. Vyplatilo se to po šesti dlouhých letech, eh, kdy situace byla ve slepé uličce, jsme tu měli dohodu ve směrnici o zdanění úspor. Nyní tedy se členské státy zavázaly usilovat o daňovou transparentnost a spojit se a vyměňovat si i zkušenosti ve věci řádné daňové zprávy. V loňském roce jsem navrhl také směrnici o um, správní spolupráci a doufám, že se nám podaří dokončit do konce tohoto mandátu. Společně se směrnicí o zdanění příjmu z úspor toto podpoří tu automatickou výměnu informací a také zajistí stoprocentní, koherentní, automatickou výměnu informací. A nesmíme také zapomenout na obrovské pokroky na mezinárodní úrovni můžeme říci, že svět je již připraven na automatickou výměnu informací a doby daňového tajemství již skončily. Evropská unie tady, eh, myslím, velice hrdá může hrát aktivní roli, protože jsme již prokázali, co všechno můžeme dosáhnout, když hovoříme jednotným hlasem. Zároveň komise nadále jedná se Švýcarskem, Liechtensteinskem, Monakem, Andorou a San Marinem o silnějších daňových dohodách na základě automatické výměny informací. Ujistil jsem členské státy, že zamýšlíme dokončit toto jednání do konce roku. A naše úsilí přispělo také k tomu, že Rakousko a Lucembursko odblokovalo právě tu směrnici o úsporách. Tady bych zase chtěl poděkovat vám za vaši angažovanost a, a ambice. Konkrétně zmíním Leonarda Domeničiho, George Kutase, Filipa Lamberce, Svena Gigolda a Mojku Klevu Kekuš, které bych chtěl mimo jiné také poblahopřát za nedávné narození děvčátka. Ovšem, ten boj proti daňovým únikům, ten byl také zahájen prostřednictvím našeho doporučení proti agresivnímu daňovému plánování mezi jinými. Byla to směrnice o ciřiných a mateřských podnicích, stejně tak zprávy země od země. To všechno podpořilo právě ty možné zásahy proti vyhýbání se podnikovým daním. My jsme se snažili reagovat rychle, ostatně stávající situace si to vyho- eh, vyžaduje. Digitální, vol, eh, digitální svět vyžaduje rychlé reakce. Je třeba rozvinout také eh, spravedlivé podmínky a pravidla, které nebudou stavět tradiční podniky Ehm, do znevýhodněné situace vůči internetovým gigantům. Ehm, zřídil jsem ehm, pracovní skupinu na vysoké úrovni a ta by se měla postarat o to také, aby i ty digitální podniky přispěly právě do veřejných financí. Doufám také, že dohoda o CCTB k tomu přispěje, protože jsou tu velké mm, možnosti co se týče zjednodušování podnikového prostředí pro naše podniky. Tady bych chtěl poděkovat za podporu Marian Tyson. Ona hodně přispěla k tomu, aby se téma CCTB přes tedy určitý odpor členských států nadále zachovalo na pořadu jednání. Komise využívá k dispozici veškeré možné nástroje, například kodex pro eh, podnikové zdanění, proto, abychom přitáhli zájem členských států, aby měli zájem um, se vyhýbat takovým optimalizacím. My jsme, uh, když se podíváme mimo naše hranice, tak také vidíme, k čemu tam dochází. V první řadě musím zmínit dialog, který provádíme se Švýcarskem právě o těch škodlivých daňových režimech pro podnikem. Dále eh, je tu tzv. BEPS za OECD, prostřednictvím kterého by se měla revidovat daňová pravidla a měla by být spravedlivější a efektivnější účinnější pro 21. století. Nicméně takovéto daňové změny se nevykonají přes noc, musíme eh, ty sliby změnit v akce. A díky zkušenostem z minulosti v oblasti daňové transparentnosti a také po výsledcích zasedání Evropské rady nyní můžeme zavést lepší proces spolupráce mezi členskými státy, a ještě bych chtěl připomenout, že tento váš výbor zase mm, hrál zásadní roli v těchto dosažených úspěších a doufám, že tuto aktivní roli bude výbor vykonávat i nadále a důležitá témata vždycky budou prioritou v rámci politické agendy. Spravedlnost je středobodem v boji proti daňovým únikům. Je to důležitý princip, který musíme dále obhajovat. A v podstatě e, i ta um, daně z finančních transakcí, ta je vlastně i samotným stělesněním této spravedlivé daně. Tady bych chtěl poděkovat paní Podimatě, která dala takový poput v tom, aby se věci pohly vpřed. A FTT je důležitá zejména proto, že je také důležitá a populární mezi našimi občany. Uh, a nyní tedy osud, její osud leží v rukou 11 členských států, kteří se k tomu zavázali a je důležité, aby tedy splnili tento svůj závazek a aby se o FTT eh, dohodlo co nejrychleji. Dámy a pánové, co se týče růstu a konkurenceschopnosti, otázka spravedlnosti i v daňové oblasti se zase zdůraznila v období krize. Je důležité, abych nadále Evropa zaznamenávala růst a byla konkurenceschopná. A to znamená, že i zdanění tady, to je jenom něco více než sbírání příjmu a zisku, jak to zdůr, bylo zdůrazněno ve zprávě pana Šmita a paní Ildiko Galpelč, eh, danění může mít mnohem větší potenciál a právě tohoto potenciálu jsme chtěli využít. V první řadě prostřednictvím evropského semestru. Eh, naléhali jsme na členské státy, aby vypracovali takové daňové politiky, které budou přátelské pro eh, růst doporučili jsme, tak, doporučili jsme určitý přesun Mm, z těch, řekněme, mm, škodlivějších daní na zdanění v oblasti spotřeby, eh, životního prostředí a majetku. Taková doporučení implementují některé členské státy a my se snažíme na evropské úrovni vytvořit takové daňové prostředí, které povede k růstu a k větší míře investic. Například nyní víme, že Eh, správná zpráva DPH může podnikům způsobovat hodně velké bolesti hlavy. Tady bych zase chtěl zdůraznit zprávu pana Strejčka, která se tímto tématem zabývala. Měli bychom ale dbát na to, aby se tedy i tato iniciativa někde nestratila v neaktivitě členských států. Také jsou důležitá pravidla o fakturaci DPH. Je důležité usnadnit uh, fakturaci přes internet. To je také v dnešní době důležité. Soustředujeme se také na oblast malých a středních podniků. Předložili jsme také revizi směrnice o zdanění energetiky a vím, že váš výbor eh, tu měl eh, určitou iniciativu vedenou Astrid Luling o zdanění těch aktivit, které nejvíce znečišťují. Nicméně s politování musím konstatovat, že tento návrh si nezískal velkou podporu ze strany členských států. Takže Příští eh, Evropská komise by se měla tohoto tématu znovu chopit a zajistit, aby se na tomto zapracovalo daňové reformy mohou být úspěšné, pokud budou fungovat a budou si proto vyžadovat politickou koordinaci. Koordinace by měla podpořit členské státy v tom, aby se odstranily nedostatky a překážky na jednotném trhu v tomto kontextu jsem přesvědčen, že větší, silnější propojení mezi Evropským parlament a národními parlamenty ve věci zdanění může vést k podstatným pokrokům. Výbor může také hrát důležitou roli ve věci eh, ještě hloubkovější spolupráce v hledání nových spojenectví. A vážené dámy, vážení pánové, myslím si, že se nám podařilo za posledního mandátu dosáhnout podstatného pokroku. Nicméně musím říci, že i tento pokrok byl často velice pomalý. Skutečnost je taková, že náš eh, jednomyslný rozhodovací proces se vlastně pohybuje velice pomalu. Celý konvoj jde krokem toho eh, nejpomalejšího vozu, tedy vše postupuje pomalu a musím říci, že to trvá podstatně dlouho, než se dojde eh, k pořádnému výsledku. Další, ten nový parlament, tedy bude muset prosazovat ještě celou řadu daňových témat. Doufám, že bude postupovat stejně aktivně, se stejným zapojením a stejně efektivně, jako jste činili vy. A na závěr bych vám chtěl popřát mnoho úspěchů ve vašem budoucím životě, ať pracovním tady v parlamentu nebo kdekoliv jinde. Ještě jednou vám děkuji za, těch, za ty poslední čtyři úspěšné roky. Já mnohokrát děkuji, vážený pane komisaři, a teď eh, eh, dáme na eh, běžných pět minut koordinátorům slovo, tak nejdříve začne pan Koze za EPP. Děkuji, pane předsedo. Jak jste říkal, pane komisaři, Dnes máme poslední zasedání eh, výboru. Pokud eh, francouzský minister se s námi nebude eh, chtít setkat 17. ve Štrasburku. Takže tady tak bilancujeme stejně jako vy. A výsledek je pozitivní. Myslím si, že v takové oblis, obtížné oblasti, jako je, jsou daně, mm, vystupujeme jednomyslně a myslím, že můžeme eh, říci, že výsledek eh, tohoto volebního období je pozitivní. A je to také tím, že vy jste eh, přispěl svými názory, naslouchal jste našemu parlamentu a účastnil jste se naší debaty, našeho dialogu a prokázal jste v dobrou vůli. A já to říkám s se vší ústou. Myslím si, že jste ukázal spoustu dobré vůle. Vždycky jsem měl pocit, ano, vždycky vypadal velice klidně, ovšem jakmile si stanoví nějaký cíl, tak opravdu zatím jde vší silo. Ano, samozřejmě, že jste i to přirovnání, o kterém jste hovořil, s těmi loděmi, to je pravda. A právě proto bychom se měli všichni snažit o zlepšení této situace v oblasti fiskálních problémů. Nesmíme zapomínat na to, že pokud v současné době se naši občané málo zajímají o Evropu, No je to v podstatě i proto, že nejsme schopni jim udělit ty dva hlavní směry, pokud jde o, o harmonizaci v oblasti sociální záležitosti a fiskální záležitosti. Jakmile budeme hovořit opravdu realistickým způsobem o těchto problémech, samozřejmě na to nesmíme zapomínat, ovšem, jakmile začneme hovořit o těchto zásadních problémech, tak si myslím, že naši občany se konečně začnou zajímat o Evropu. Myslím si, že práce, kterou jste odvedl v této oblasti, v celém mandátu, v rámci celého mandátu, je skutečně i přesto, že to bylo nesmírně obtížné, bylo nesmírně pozitivní a proto bych za celou naši frakci rád poděkoval. Poslední otázka. Zmínil jste se o tom na začátku vašeho vystoupení, pokud jde o mezinárodní normy o vý, výměny informací. Několik našich kolegů má určité obavy v této oblasti odůvodněné. Mělo by to být OECD přijato v brzkém období. Proto Nechtěl jsem se o tom zmínit, ovšem jelikož byste se zmínil o této problematice, rád bych se o této otázce rovněž zmínil. Ano, děkuji, děkuji, vážený pane kolego, já plně souhlasím s tím, co jste zrovna řekl a dávám slovo panu komisaři. Tak já bych nejdříve rád poděkoval panu Gozesovi za jeho laskavá slova. Já jsem se maximálně snažil Eh, splnit to, co jsem přislíbil na eh, prvotním slyšení a v nadcházejících našich výměnách a jsem rád, že sdílíte eh, názor, že jsme zaznamenali v oblasti zdanění zásadního pokroku. Souhlasím s vámi, že otázky zdanění jsou klíčové na úrovni EU a očekávání občanů jsou v této oblasti opravdu velká. Samozřejmě tady máme tu otázku eh, jednomyslnosti, kvůli které eh, ten proces není tak rychlý, jak bychom chtěli. Ale eh, za tohoto volebního období jsme um, pokročili poměrně podstatně. A já doufám, že příští komise pokročí ještě dále i v dalších oblastech, protože řada věcí je tady čeká na dodělání. My jsme uzavřeli už některé velice důležité věci, jako směrnice o daní z úspor, která je nesmírně důležitá, pokud jde o transparentnost a zajištění automatické výměny informací. Ale, eh, a dokončili jsme ještě několik řad dalších velmi důležitých otázek, ale pořád tam tady leží důležité návrhy na eh, tohle, jako je například společný konsolidovaný daňový základ, který, myslím, kdyby byl přijat, by byl eh, velkým podnětem pro hospodářský rozvoj Evropské unie jak pokud jde o přivětivost vůči podnikům, tak pokud jde o řešení daňových úniků. Takže se těším eh, na další pokrok v této oblasti eh, na straně parlamentu i na straně eh, příští komise. Pokud jde o mezinárodní standardy automatické výměny informací, tak tam eh, se eh, nám velmi daří, myslím. A pravidla, která eh, regulují mezinárodní standardy, byla podpořena mm, ministry financí G20 v Austrálii v únoru a dojde také k zasedání ministrů OECD v květnu, kde by ten standard měl přijmout ministři zemí OECD a potom budeme rozpracovávat eh, ta prováděcí opatření, což jsou ty technické eh, věci a předpokládáme, že by OECD tohle na technické úrovni mohla uh, schválit někdy v polovině roku a doufáme, že, se, že, že to půjde eh, přijmout někdy v eh, září. A později to eh, podpoří G20 a její šefové státu a vlád v listopadu. Takže máme poměrně nabitý harmonogram, ale musím říci, že ta práce eh, se nese ve velice pozitivním duchu a všichni členové OECD eh, mají velkou motivaci dokončit ty práce na standardech a myslím, že velice brzy budeme mít praktickou automatizovanou výměnu informací nejenom uvnitř EU, ale i s dalšími zeměmi. Mnohokrát děkuji, pane komisaři, a teď za SAD paní Ferreira. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane komisaři, že jste zase přišel mezi nás. A za SAD bych vám ráda poděkovala za odvedenou práci. Myslím si, že tohle je jedna z věcí, z oblastí, kde hodnota přidaná Evropským parlamentem je pro občany viditelnější a kde občané čekají od nás více. Protože v době krize Otázka a spravedlnosti a, a rovnoměrného napření úsilí je citlivá pro všechny. Boj s daňovými podvody, lepší distribuce daňového břemene, to jsou najednou v dobách krize velmi politické otázky. Udělali jsme velký kus práce, já za to já vám děkuji. A otázkou je, co teď? Protože když se skončí období, vymění se složení parlamentu, dojde ke změnám v komisi, tak je vždycky riziko, že se přeruší ta institucionální paměť toho, jak, kam jsme až došli a kam a směřujeme. Takže já bych byla ráda, abyste nám schrnul, co si myslíte, že bychom, na co si myslíte, že bychom neměli zapomenout, co jsme rozdělali, ale neudělali úplně. FTT zatím nebyla zavedena, ale připravili jsme ji. Pokud jde o boj s daňovými podvody a, a daňovými úniky, tak ano. Hovořili jste teď o společném konsolidovaném daňovém základu. Zcela souhlasím. Pořád přicházejí s těmi nové skandály se švýcarskými bankami a je tady tlak, e, který vůči ním vyvíjí Spojené státy a který pořád evropská strana nedorovnává. Takže co byste k tomu doporučil? A co byste e, e, řekl, že bychom měli si tady zachovat jako takové dějství pro příští volební období, abychom to nestratili. Děkuji vám. ještě jednou. Já vám také děkuji za velmi laskavá slova. Pravděpodobně bych mohl zareagovat dvěma způsoby. Stále očekávám, že ještě dosáhneme nějakých výsledků za tohoto období, protože stejně jako eh, v oblasti daní je možné dosáhnout nějakého rozhodnutí, a současně připravovat další věci. A my máme tady například eh, směrnici o mateřských a dceřinných společnostech. Potom je tady dohoda o směrnici o administrativní spolupráci. Ta doufám ještě projde za tohoto mandátu a není to 100% jisté, ale Budeme se ještě snažit dosáhnout eh, dohody o daní z finančních transakcí, která se opravdu dosahuje obtížněji, to uznáváme, nicméně pracujeme na tom velmi tvrdě, na tomto konkrétním tématu. A na konci mandátu já zpracuji takový souhrný dokument o našem odkazu kde zdůrazním, co si myslím, že jsou důležité věci do, pro budoucí vývoj. Nenechám za sebou prázdný stůl, protože pořád pracujeme například na, na definitivním režimu DPH a i cílem je ještě za tohoto mandátu přijmout bílou knihu, a legislativní návrhy by se přijeli mm, tedy, nebo by se mm, připravili pro příští zákonodárce. Je celá řada věcí, kde eh, prostě probíhá práce a já parlamentu předložím, co si myslím, že je dobré do budoucna. Parlament by samozřejmě tedy, i když tady nebude um, by bude složený jinak, tak by z toho mohl čerpat. Děkuji. Tak teď za Alde pan Smith. Děkuji. A děkuji eh, panu komisaři za eh, frakci ALDE i za sebe. Myslím si, že jste jedná velice efektivně. A zcela správně eh, říkáte, že daně jsou otázkou i pro Evropskou komisi. I když především je to věc členských států. Dosáhl jste úspěchu, Říkáte, že FTT je spravedlivá daň a je to oblíbené mezi občany. No tak možná ano, ale pokud ano, tak proč je to pořád rozmělňováno ze strany těch 11 členských států? Toť má otázka. A já mm, pocházím ze země, kde milujeme placení daní. tak bych řekl, že komise by se možná měla zaměřit na ty země, kde se platí velmi málo na daních. Pokud se podíváte na země, jako je Řecko, Irsko, Kypr, Portugalsko, tak tam se platí o 10% daní méně než u nás. Všichni e, mluví o úsporách a takhle. Možná, že v tom příštím mandátu by se komise mohla pokusit přesvědčit politiky ve členských státech, o tom, že oni musí eh, zlepšit ty daňové eh, režimy, a, a, eh, tak, aby byly e, spravedlivější, ale také příznivější e, ve prospěch e, růstu. A děkuji vám za tu vaši trdohlavost v oblasti daní. Děkujeme, Oli, a nyní má slovo pan komisař. Děkuji, děkuji. No, ta tvrdohlavost, to možná není úplně nejlepší přístup, nejlepší charakteristický prvek. Ovšem u daní musíte být trošku tvrdohlavý, tak abyste dosáhli pokroku, abyste ještě jednou tlačili a tlačili, tak abyste dosáhli toho, čeho chcete dosáhnout a já se o to snažím. No určitý pokrok, ano, jsme zaznamenali. A nyní otázka, která se týká jednotlivých zemí, rozdílů u celkové úrovně zdaňování v jednotlivých členských státech. My se snažíme řešit tuto problematiku prostřednictvím evropského semestru. Samozřejmě, že nemůžeme vytvořit přímo legislativu na úrovni členských států, pokud jde o úroveň zdaňování. Ovšem evropský semestr umožňuje určité hodnocení. Mnoho členských států, řekněme, musí přistoupit k určitému fiskálnímu přizpůsobení. My hodnotíme to, jak se jim to povedlo na úrovni výdajů, příjmů, předešlém období, díváme se na celkovou úroveň daňové zátěže v jednotlivých zemích a když zjistujeme, že většinou došlo k tomu úsilí na straně výdajů, zatímco u příjmů tam je ta úroveň docela nízká, když to srovnáme s celkovou úrovní zdaňování a zjistíme, že ta, toto zdaňování je nižší než ve většině ostatních zemí, tak my samozřejmě do, doporučujeme eh, takový prorůstový přístup a zásah na této straně příjmu, čili postupně to takto postupujeme a země postupně zavádějí reformy a i doporučení Evropské komise. Všem souhlasím s vámi v tom, že bychom mohli udělat ještě více, analyzovat e, více, spolupracovat s členskými zeměmi v těch případech, kde vidíme ještě prostor na straně příjmu. Asi by bylo nerealistické, kdybychom se snažili zemím vnucovat určité daňové mm, úrovně zdaňování. Je to spíše na úrovni spolupráce mezi jednotlivými zeměmi a námi a prá- jenom tam můžeme dosáhnout eh, pozitivních výsledků. FTT, daně. My nevíme ještě, jak bude vypadat závěr jednání, nevíme, zda teda dojde k nějakému rozmělnění této daně, či nikoliv. Je pravda, že jednání jsou obtížná mezi jednotlivými členskými státy. Já jsem rád, že eh, nyní hovoříme na úrovni ministrů, eh, celé jedenáctky ministři budou muset prodiskutovat společně návrhy v oblasti daně FTT. V této etapě si myslím, že je jasné, pokud jde o závěr či výsledek toho jednání, že asi nebude až tak ambiciozní, jak navrhovala původně komise. Možná dojde k určitému postupnému přístupu, návrhu určitého kompromisu. Ovšem já vidím um, závazek těchto uh, zúčastněných členských států na tomto projektu, chtějí v tom pokračovat a proto jsem optimistický. Myslím, že se nám povede dosáhnout dohody. Děkujeme, říká paní předsedající. Za EKR zde nikoho nemáme, Sven Gikos za zelené, prosím. Ano, vážený pane komisaři. Tak, pane komisaři, já budu tentokrát ještě mluvit německy. Máme tady poslední kolečko a spolu nejdříve bych také chtěl říci, že že čas těch pět let eh, s vámi tady celkem byla pozitivní zkušenost dohromady. Vy jste pracoval mm, tvrdě v eh, oblasti, o které jste byl přesvědčen, to, co jste na začátku oznámil, zatím jste si šel. Pokrok, kterého jsme dosáhli, byl docela jistě větší v oblasti boje eh, s eh, daňovými úniky, u těch eh, soukromých subjektů tam ehm, byly pokroky, ale bohužel až velmi pozdě ty blokády byly eh, rozpuštěny teprve poté, co eh, vznikl veřejný tlak díky informačním únikům ze zahraničí a díky tomu, nebo poté, co byla přesvědčena G20. Je třeba jasně analyzovat, že my v EU jsme to tady sami nedosáhli. I malé státy v té blokády a ani ty mladé eh, státy jsme, malé státy jsme nepřesvědčili. Teprve po té, co G7 a G20 otevřela další frontu, se to podařilo. A bez těch uniklých informací z zahraničí by se to bývalo také nestalo. Pokud jde o zdaní podniku, tam to vypadá mnohem hůře. Vaše iniciativy A tam eh, vyzněly na prázdno a jde o panu Almuniovi, aby, na pana, o pana Almuniovi, aby přísněji zahajoval řízení pro neoprávněné použití státní pomoci. Vaše snahy vlastně zkrachovaly kvůli tomu, že jejich příjemci těch dotací použili některé obecně platné principy. Ehm, pokud jde o daň z finančních transakcí, tak tam je smutné, že to bude v 11 zemích otázkou, je, jestli to opravdu něco takového bude, nebo jestli to bude daň z bankovního obratu. A potom u energetických daní, to jste uh, sám říkal, to je opravdu krach, je velmi smutné, že uh, cenu že jste dostal cenu Adama Smise od uh, Fóra pro ekologické hospodářství. Že, a škoda, že jste ji nedoprovodil nějakými velkými opatřeními. Když to vezmeme tedy poněkud střízlivěji, tak uvidíme, že parlament chtěl vždycky více než komise. Komise e, chce více, než e, chtěli členské státy dohromady. A to je situace, kdy opravdu mají Mm, velké problémy veřejné rozpočty. Já po tom slyšení, které jsem měl na začátku, mm, nebylo to úplně jednoduché, jak jste se stal komisařem. Já si myslím, že jste se stal ze eh, Šavla Havlem. Na začátku mi nebylo uh, úplně jasné, co uh, myslíte. Jako litevský ministr financí jste měl sám uh, pozici hráče spíš na nižší příčkách daňového žebříčku. A teď eh, jste to dotáhl poměrně eh, vysoko. A nedošlo, nedopadlo to kolikrát tak, jak my bychom si eh, přáli. A nebylo to ale na vás, ale na tom, že vaše, že některé země to hájily na úkor vašich privilegií. Ale není to na vás Prostě eh, to je těmi zeměmi. Je akorát smutné, že musíme eh, znovu eh, zavádět úspory, protože nebyla žádná schoda o zdanění. Já vám děkuji každopádně za spolupráci, přeji vám ještě hodně úspěchů v nadcházejících měsících. A tolik tedy ode mě v tuto chvíli a já jsem opravdu zvědavý, v jaké pozici zase skončíte. Já si myslím, že by bylo eh, lepší, kdybyste byl eh, nakonec v OECD a ne, abyste byl bývalý eh, daňový poradce od KPMG. Děkuji. Ah. Dobře. No, na odpověď mám rovněž omezený čas, ano, 30 vteřin. 30 vteřin. Tak. Nejprve dovolte, abych vám poděkoval za vaše slova a dovolte velice stručně, nebudu opakovat to, co již jsem řekl. Velice jasně bych chtěl říct, že zde není nějaká konkurence mezi komisařem pro zprávskou soutěž a pro daně. My spolupracujeme ruku v ruce snažíme se nalézt veškeré možné nástroje, když by nám umožnili lepším způsobem bojovat proti daňovým únikům. A já jsem nesmírně potěšen tím, že pan kolega Almunia se rozhodlo využívat nástroje státní pomoci v boji proti daňovým únikům například u patentních záležitostí v, ve skupině, která se zabývá etickým kodexem, tam rovněž postupují paralelně komise. Do toho hodně přispěla a uvidíme, jaký bude výsledek jejich práce. Je to v pořádku, říká paní předsedající, máme ještě dost času. A druhá věc, pokrok. V různých oblastech tématech. Samozřejmě, že všichni chápeme problémy, které jsou spojeny s tím pravidlem jednomyslnosti. Možná bychom se z toho mohli i poučit v oblasti legislativní práce do budoucna. Já například osobně si myslím, že bychom mohli mít lepší kontakt eh, i s poslanci Evropského parlamentu a zároveň národních parlamentů, tak abychom se snažili nalézt určité společné dohody a vysvětlit národním parlamentům, o čem hovoříme, proč potřebujeme pokrok v té či jiné oblasti, protože prozatím zde panuje taková propas mezi ambicemi, které vidíme zde Evropském parlamentu, ty správné ambice podle mého názoru a úroveň ambicí na národní úrovni v členských státech. Myslím si, že by bylo užitečné promyslet, jak zajistit hlubší spolupráci mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty, tak aby došlo k pokroku v této nesmírně obtížné oblasti, která vyžaduje bohužel to jednomyslné eh, hlasování. Děkujeme a nyní Jürgen Klute za KUE. Ano, děkuji, Šaro. Ano, pane komisaři, já bych také nejdříve rád poděkoval za spolupráci. Nesporně je, že došlo eh, k určitým pokrokům, pokud jde o vyhýbání se daním a daňovým únikům. A připomněl bych eh, eh, zprávy pro eh, některé země, také tady směrnice o úrocích, to je také důležitý krok vpřed, potom směrnice o praní špinavých peněz, potom daně, a, tedy pardon, nadace a, a trasty potom eh, v mateřské a mm, ceřiné firmy, ta bohužel není tak, jak jsme úplně chtěli. Na globální úrovni OECD se projednává automatická eh, výměna údajů. Myslím si, že když se nám tohle podaří dotáhnout do konce, tak to bude podstatný krok vpřed. Ovšem bohužel eh, se tady často používají Eh, principy vzájemného srovnávání pouze. Například, eh, kdybychom měli mít eh, otázku společného zdanění právnických osob, tak to má být něco, co vychází z minulosti. Já bych se zeptal na program PSPS. A v rámci těchto vyjednávání tyhle rozhovory s OECD Provazujete to nějak? Pokouší se, se eh, OECD nějak přesvědčit, aby se otočilo, aby šlo eh, spíše k tomu jednotkovému eh, zdanění, aby šlo více, tedy cestou většího zdanění? Já si myslím, že čili do jaké míry vy se snažíte tohle názorové fórum ovlivnit? Um, thank you very much. Děkuji. Ta práce v po OECD se zakládá na velice jasném akčním pláně, který zahrnuje ta klíčová témata napojená na daňové úniky, digitální ekonomiku, převody cen, stále usazení, neplnění stanovených pravidel a podobně. To znamená, v průběhu těchto několika let se nám podařilo dosáhnout mnohem koordinovanějších aktivit členských států v OECD, například ohledně automatické výměny informací to byla iniciativa a vůbec poprvé jsme byli schopni předložit OECD formální koordinovanou pozici našich členských států, tedy co bychom chtěli mít obsaženo mezi standardy, jakožto členové Evropské unie, Samozřejmě je tam 21 členů z těch 34 v OECD, kteří tedy hovoří společně a tak to se nám daří dosáhnout mnohem lepších výsledků i v jednotlivých aktivitách. No a prostřednictvím této koordinace v podstatě to byl i samotný závěr Evropské rady, která požádala členské státy, aby skoordinovali své politiky a nyní před zasedáním OECD ohledně tedy implementace tohoto akčního plánu organizujeme setkání té skupiny na vysoké úrovni, kde se setkají ty členské státy a prodiskutují společné postoje ohledně těch jednotlivých témat napojených na tu práci a na akční plán OECD. A dochází to i do takové fáze, kdy zacházíme opravdu i do detailů těch nejrůznějších tematických oblastí a asi chápete, že je snadnější se dohodnout spíše na těch obecných směrováních, ale než na tom, jako, jak konkrétně řešit jednotlivé problémy. Tam se mohou objevovat eh, odlišné názory. Takže je opravdu důležité, aby existoval ten skoordinovaný postoj a myslím, že v tomto jsme dosáhli obrovského pokroku, tedy v koordinování těch aktivit v daňové oblasti, když tedy i spolupracujeme v rámci OECD. Děkuji vám a za EPP Ildiko Galkoč. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala panu komisaři za jeho výbornou práci. Jsem přesvědčená, že těch uplynulých pět let přineslo výtečné výsledky v daňové oblasti a to díky tedy společnému úsilí. Já jsem většinou podporovala přístup komise, protože to byly opravdu návrhy směřující ku předu. Uh, k tomu, co tu zaznělo, pan komisař řekl, že se komise již zamýšlí, zamýšlí nad plány do budoucna. Já musím říci, že vyhýbání se daním, daňové úniky, tady bylo učiněno mnoho, ale ne ještě dost. Máme akční plán, přijali jsme dvě doporučení ohledně agresivního daňového plánování a uh, daňové zprávy, ale stále je třeba ještě udělat mnoho. přenesení té daňové povinnosti, to je něco, co bych eh, ještě navrhovala na zvážení, pane komisaři, protože to může přinést obrovské výsledky. Hovoříme o nějaké miliardě eur ročně. Co se týče procenta, to není velká hodnota, ale uh, ty přínosy, které vyplývají z trestné činnosti, mohou být podstatné. Tedy eh, jakožto potírání trestné činnosti je to důležité. Co se týče vytváření rejstříku, zase je to dobré, protože se dopracujeme toho eh, finálního příjemce a můžeme řádně vybírat daně. A já mám následující otázku, pane komisaři. Přejete si, aby tyto myšlenky, tyto návrhy byly zahrnuty jakožto priority do toho budoucího plánování? Budou tu nějaké nové navržené nástroje, máte nějaké nové plány, které předložíte ještě před koncem vašeho mandátu? Děkuji vám. Uh, well, I, I can just uh, agree. Uh, já mohu maximálně souhlasit s tím, když říkáte, že ještě musíme učinit mnohé v boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům, vyhýbání se daňové povinnosti. A myslím, že se nám podařilo dosáhnout takových prvních hmatatelných výsledků, tedy že jsme tu měli schválenou legislativu, prostřednictvím které se podaří vylepšit i to prostředí pro boj proti daňovým únikům. Ale naprosto s vámi souhlasím v tom, pokud se nemýlím, bylo tu 34 aktivit v rámci akčního plánu v boji proti daňovým podvodům a únikům a v některých těch akcích ještě musíme pokročit, zapracovat na tom a já neustále dohlížím na tom, jak tedy to pokračuje, kde se dosahuje pokroku, kde ne. Někdy je to poměrně složité, někde se jedná třeba o zavedení těch identifikačních čísel a spolupráci mezi členskými státy v boji proti podvodům a únikům a podobně. A myslím si, že i co se týče toho nového složení parlamentu, zase by mohli přijmout ten akční plán, který byl schválen v loňském roce, očkrtnout si tedy to, co již bylo odsouhlaseno, a co si naopak bude vyžadovat od toho příštího komisaře zapracování anebo návrhy na nové aktivity. To je samozřejmě velice důležité. Co se týče DPH, vy jste na, zmínila to přenesení daňové povinnosti. Asi víte, že jsme již přijali eh, změny pro příslušnou legislativu eh, i pro ty mechanismy, které umožní členským státům, aby požádali právě o uplatnění přenesení daňové povinnosti, pokud došlo k zaznamenání nějakých podvodů v určité oblasti. A navíc jsme to již i rozšířili, ten obecný seznam o takový rozsáhlejší počet eh, nebo seznam zboží, které mohou být podrobeny tomuto přenesení daňové povinnosti. Ale v této chvíli nemohu říci nebo zevšeobecňovat tento režim, eh, že by mohl být takovým všelékem, který by vyřešil všechny problémy, protože když se zaměříte na teorii, DPH, tak víte, že to přenesení daňové Povinnosti jde tak trošku proti té teorii DPH. A já nyní pracuji na tom definitivním režimu DPH, kde hodnotíme různé možnosti pro budoucnost, pro vybírání DPH. A jak jsem předeslal na úvodu, stále zamýšlíme předložit bílou knihu o tomto definitivním režimu DPH ještě v průběhu tohoto mandátu a doufáme tedy, že ta bílá kniha předloží ty možné cesty vpřed v rámci té budoucnosti celého systému DPH a doufám, že i toto pozitivně přispěje, nebo k tomu pozitivně přispěje i práce nového parlamentu. Ještě se vrátím k té otázce paní Ferrery. Zamýšlím tedy připravit i určité dokumenty, které zase budou stanovovat ty priority ve, v daňové oblasti. Předsedající, já děkuji a nyní tu máme posledního za SND Liam. Merci Sharon. Děkuji za slovo Sharon. Vážený pane komisaři, já jsem rovněž chtěl poděkovat za to, že vytvořil, že se vytvořil ten systém statistický evropský. Rád bych byla, aby se i mně poděkovalo za to, protože já jsem eh, společně s panem kolegou se k tomu přičinil. Ovšem, jak víte, bohužel nebyl to úspěšný porod tohoto dítěte našeho. Ovšem, povedlo se nám dosáhnout eh, určité dohody s předsednictvím. No, v podstatě již eh, téměř rok to trvá. A vy jste udělal všechno pro to, abyste zablokoval tuto dohodu. Údajně vám to nevyhovuje. Vy teda nechcete, pane komisaři, aby ta transparentnost, kterou jsme chtěli mít eh, v oblasti statistik na národní úrovni, byla aplikována rovněž na evropské úrovni. Vy, by, vy si nepřejete, aby například nezávislost generálního ředitele Eurostatu byla posílena prostřednictvím konzultačního procesu v Evropském parlamentu, pokud jde o jeho nominaci. Nechcete, pane komisaři, aby například eh, v případě, že nezávislost tohoto člověka eh, bude porušena, by to spadalo pod, pod, pod hlavičku Evropského parlamentu a zároveň nechcete, aby došlo k nezávislému přístupu v rámci ECB a tak dále. Čili vidíme, že jste zablokovali tuto dohodu, víme, že na radě potřebuje jednomyslnost, smlouva umožňuje takový postup, to víme. Ovšem komise si je vědoma důležitosti této oblasti a právě proto většinou nepostupuje tímto způsobem. Vaši zástupci rovněž na schůzce pracovní skupiny, která se týkala statistik na podzim loňského roku dokonce Ehm, tvrdili, že ten návrh legislativní může být stažen. Ano, to ještě není eh, ukončeno. Je to opatření, které je nesmírně závažné a které podle mého názoru není odůvodnitelné. Posledně, když tomu došlo, že by byl takový návrh stažen komisi, protože tam prostě došlo k obrovským neschodám, to bylo v roce 94 a týkalo se to řízení eh, například důchodu um, úředníků Evropského parlamentu. Protože vy jste zapomněli, vážený pane eh, komisaři, že za vším tím je mm, evropský eh, národ. Eh, zdá se, že preferujete nejasnost a netransparentnost, ovšem vy prostě nemůžete jít proti vůli evropského lidu a jeho hlasu, který představujeme my. A my vám delegujeme určité pravomoce, nezapomínejte na to. já jsem si přečetla dneska ráno v Observeru to, co řekla paní Emer Trenor, vaše um, představitelka, která a mě to opravdu velice zarazilo. Údajně jde o to, že mm, tento legislativní návrh bude stažen, bylo mi to, bylo, bylo mi to potvrzeno a eh, Údajně ovšem eh, na druhé straně bylo řečeno, že vy, pane komisáře, jste nikdy nenavrhoval stažení tohoto legislativního návrhu a proto se ptám, kdo má pravdu, vážený pane komisáře, zdá teda vaše mluvčí nebo vy. Děkuji. Děkuji. Děkuji za tento příspěvek a jestli dovolíte, rád bych nejprve se zmínil o tom, že jsem velice rád, že u mnoha statistických eh, oblastí jsme dosáhli pokroku v, s vaším výborem, že jsme spolupracovali, že jsme se dívali na konkrétní záležitosti legislativy oblasti ISO 2010. To byla nesmírně komplikovaná legislativní záležitost, povedlo se nám to přijmout, Eurostat, to je další pozitivní eh, záležitost, protože implementuje tento náš návrh. Čili mnoho různých sektorových legislativních návrhů, které byly přijaty vaším parlamentem. Parlament vždycky podporoval Evropskou komisi, pokud jde o statistiku, statistiky legislativ v této oblasti a já si proto vážím tohoto vašeho přístupu. Legislativa, která pokrývá statistiky, Rád bych řekl jasně, že ty rozsáhlé návrhy do, stati- do legislativy v této oblasti, pokud jde o právně závazné eh, závazky, eh, dále je to nezávislost národních statistických orgánů, koordinace na národní úrovni, přístup k administrativním správním údajům, které jsou zásadní pro statistické úřady, tak aby vytvářely efektivní oficiální statistické údaje. Všechny tyto návrhy, to s tím vším, eh, tak jak to bylo i ve zprávě pana Šikluny, eh, my jsme samozřejmě prosazovali. Bohužel ten konečný kompromis který byl dosažen dokonce bez zapojení komise, hmm, rozmělnil zásadním způsobem celou tuto problematiku a zaměřil se především na institucionální záležitosti, například jmenování generálního um, ředitele na straně komise. A já si myslím, že to nebyl správný přístup. Členské státy souhlasili se stanoviskem komise. Nesmíte zapomínat na to, že rozhodnutí komise u Eurostatu má zajistit nezávislost generálního ředitele Eurostatu. Tím, že požadujeme, aby byl jmenován na svůj post na základě pouze profesionálních výsledků, znalosti, zručnosti a tak dále, čili není to pouze v rukách členských států. Komise skutečně chce zajistit nezávislost tohoto člověka. Generálního ředitele Eurostatu to nám leží na srdci, ovšem musíme rovněž jasně říci, že musíme respektovat určité institucionální hranice, pokud jde o jmenování úředníků na straně komise, máme zde na základě smlouvy právo Eh, jmenovat generální ředitele, to znamená, že toto právo má předseda komise na straně komise a toto institucionální uspořádání musí být respektováno. O to jde v celé této diskuse. Ovšem já osobně věřím a doufám, že budeme pokračovat v této práci pokud jde o přijímání legislativy pro tuto problematiku a že konečně se nám povede dosáhnout kompromis, jež by vyhoboval zájmům všech institucí, parlamentu, rady i komise. Ovšem, vy jste mi, pane komisaři promiňte, vy jste mi neodpověděl. Vy jste mi ale neodpověděl. Navrhl jste stažení tohoto legislativního návrhu? To je moje otázka. Navrhl jste to? Ne. Nenavrhl jsem stažení tohoto legislativního návrhu. Není to pravda. Dobře, čili to ještě pořád je ve hře. Jistě. Všichni, jak si trošku ohýbáme nařízení rady, pokud jde o instituce, parlament by byl jistě bojoval mnohem ještě razantněji v těch oblastech, kde se nám nepovedlo dosáhnout našich eh, stanovených cílů. K tomu se prostě bude muset do budoucna ještě vrátit. Takže děkujeme ještě jednou, vážený pane komisaři, tím končíme naše dnešní setkání. Myslím si, že se nám povedlo udělat veliký kus uspokojivé práce. Samozřejmě, že nás čeká ještě hodně dalších věcí v následujícím mandátu, když se věci musí rozhodnout na základě jednomyslného postupu, tak tam prostě nemůžeme tlačit až tak, jak by si parlament přál nebo by přáli v mnoha ohledech. Tato pravidla nám to neumožňují. Ovšem obecně řečeno, skutečně si myslím, že ten mandát, váš mandát byl úspěšný i když ta jedna věc nám tam ještě zůstala neuzavřená. Já jsem tam bojovala za to, velice aktivně. Možná, že v trialogu do budoucna bychom mohli doporučit to, že eh, by tam byl i komisář přítomen nebo, nebo předseda za Eurostat, protože pan komisař Barnier jistě si myslím, že by to bylo přínosné. Ovšem to nás čeká spíše do budoucna, no těch dalších oblastí, které budou řešit trialog. A nyní se dostáváme k bodu různé. To nebude trvat dlouho, ráda bych poděkovala všem, říká paní předsedající. Toto je možná naše poslední setkání v tomto mandátu. Ráda bych poděkovala samozřejmě všem poslancům, poslankyním za eh, kvalitní práci v tomto mandátu, za atmosféru v našem výboru. Ti, kteří se nevrátí, přeji vám vše dobré v nové etapě vašeho života, ti, kteří se chcete vrátit, přeji vám hodně úspěchů v, v volební kampani. Rád bych poděkovala Astrid Lulin, která mě občas zastupuje i ostatním eh, místopředsedům, panu Jean eh, eh, Polovi Kozesovi, který mě občas zastupuje, Wolf Klins, který mm, může být najednou na třech místech, to já nejsem schopna toho. A ráda bych poděkovala sekretariátu Rudolfo, vám děkuji ten začátek vaší práce byl obtížný, protože mm, vy jste byl úřadujícím generálním tajemníkem našeho výboru. Na počátku myslím, že jsme odvedli obrovský kus práce. Sekretariát byl opravdu mm, pod velikým tlakem, proto bych ráda poděkovala všem členům sekretariátu. My jsme udělali a dosáhli mnoho rekordu asi 300 půl dnů v našem výboru, které jsme pracovali společně. Dále to bylo 320, alespoň trialogových setkání, dále to byly různé setkání koordinátorů, 32 tisíc asi různých pozměňovacích návrhů a tak dále. To prostě nepočítalo úplně všechno, kdybych to spočítala, tak to by bylo ještě více a pokud je o legislativní zprávy, asi 63, myslím, se nám povedlo spolurozhodovacích legislativních záležitostí je asi 200 různých zpráv, iniciativ, ehm, které jsme rovněž projednali. To skutečně jsou určité rekordní hodnoty a poukazuje to na to, jak jsme pracovali tvrdě, poctivě. Proto bych ráda ještě jednou všem poděkovala za to, že jste se mnou měli trpělivost, když jsem já trpělivost ztrácela a nyní ještě Jean-Paul požádal o slovo a Marian na závěr, takže pan Gosés má slovo. Velice stručně. Vážená paní předsedající, je to naše poslední setkání. No, možná jako v kině, možná mi nějaký přídavek, nevím, nevím, to já o tom pochybuji, ovšem ráda, rád bych vám za EPP poděkovala za, předsed, eh, za předsednictví naší našeho výboru. Myslím, že jsme udělali dobrý, veliký kus práce v dobrém duchu. Rád bych rovněž poděkovala Rudolfovi, sekretariátu, všem jeho kolegům, kteří nám umožnili projednávat všechny tyto oblasti oblasti ty naše statistiky, ano, nejsou v Eurostatu, ovšem jsou správné. A udělali jsme to opravdu nezávisle. Takže rád poděkovám všem kolegům, koordinátorům, kteří rovněž fungovali v takovém velice kvalitním ovzduší posledních pěti let. Všem ještě jednou děkuji. A ještě paní kolegyně Tysen za SAD dovolte, teda eh, Elisa nejdříve, ano, ráda bych poděkovala za SAD eh, skupinu vy jste byla taková přísná předsedající, ovšem hrála jste nesmírně důležitou roli ve všech našich úspěšných jednáních, byla jste férová, pracovala jste tvrdě a myslím, že to byl pro nás, pro všechny pozitivní pracovní zážitek. Ráda bych poděkovala všem kolegům, kolegyním na úrovni koordinátorů a zároveň všem poslancům, poslankyním, protože to období bylo obtížné. Museli jsme udělat mnoho problematických rozhodnutí. Myslím si, že ta naše spolupráce byla velice živá na základě spolupráce. To bylo nejdůležitější takové pravidlo naší práce. A dovolte, abych poděkovala i sekretariátu Ekonu, i politických skupin, vám všem. Myslím si, že jste odvedli neuvěřitelně kus práce. No, bylo to těžné období. Ovšem, povedlo se nám skutečně dosáhnout hodně. Ještě jednou všem děkuji. Myslím si, že to zůstane obdobím, ve kterém parlament zlepšil svou viditelnost, důvěryhodnost a já doufám, že naši občané si uvědomují, že Evropa není nějakým šedým prostorem, ve kterém se instituce od sebe neliší, parlament hrál svou roli a hrál ji, myslím si, správně. Děkuji. Marian ještě požádala o slovo, někdo z koordinátorů ještě má zájem, takže Marian Tysen, prosím. yeah, thank you. Thank you well, uh, Sharon. Eh, děkuji, Sharon. Já bych se chtěla připojit. Já jsem eh, koordinátorka, teda nejsem koordinátorka, ale i tak eh, chci zdůraznit, jak si eh, vážím pana komisaře a vážím si způsob toho, jak jak byla komise vedena. Samozřejmě byla tady kritika v určitých momentech, každý má svůj vlastní styl, ovšem otázkou eh, bylo také, eh, jestli můžeme mít eh, tady komisaře ze země, která nemá euro. Všechno tohle tady tak trochu bylo ve vzduchu, ale musím říct, že jste to udělal všechno mimořádně Eh, znali, znalým způsobem, pracoval jste velmi tvrdě a, a myslím, že váš následovník bude mít velmi těžké vás napodobit. Eh, já už jsem tady dlouho poslankyní, už jsem eh, byla na všech možných výborech a na všech možných úrovních podpory pro svoji vlastní zprávu a vím, jak těžké ty věci byly, na které já jsem pracovala a chtěla bych poděkovat také sekretariátu za tu mimořádnou podporu kterou jsem k tomu měla a také e, bych chtěla poděkovat e, všem kolegům za spolupráci. Ono je to často e, velmi politicky citlivé a těžké, ale pro eh, většinu, většinu témat se nám podařilo získat širokou většinu v parlamentu pro naše zprávy. A myslím si, že to je určitý rozměr demokracie a za to kolegům velice srdečně děkuji. Vždycky to byla konstruktivní eh, spolupráce a tak to také má být. Děkuji. Well, Svenem? I pro mě těchto pět let ehm, bylo zcela novou zkušeností. Já jsem předtím nikdy nezasedal v parlamentu, nikdy jsem eh, nebyl na v mnoha výborech. Já jsem bojoval s řadou rozhodnutí, eh, která zde byla přijata předtím. Pro mě osobně mm, s vámi tady eh, to ehm, byla velice pozitivní zkušenost, pokud je o evropskou demokracii. Já mm, jsem spíše znal eh, kulturu z národních parlamentů, kde ty eh, věci, které přicházejí z eh, menších frakcí, z vnímané většiny a akorát tedy skončí v koši a jenom tak trochu se bojuje na veřejnosti. Vy tady vždycky mm, nasloucháte a hodnotíte a samozřejmě potom se prosadí většina. A tuto kulturu také bránila paní předsedkyně a oba dva spolukoordinátoři a za to děkuji. Myslím si, že nám to pomohlo po krizi tady na Ekonu vytvořit atmosféru, která je velice užitečná k dosažení lepších výsledků, tak abychom eh, v ústavním rámci, který v Evropě máme, mohli dosáhnout eh, body oproti radě. Víme, eh, že ta metoda funguje, pokud dosáhneme koncenzu a velkou většinu, ale samozřejmě to může mít také negativní stránku v tom smyslu, že veřejnost se nedozví snadno, kdo je pro co, takže možná můžeme eh, eh, dosáhnout eh, snadněji veřejného konfliktu, ale to, čeho jsme dosáhli na radě zastávajících okolností, myslím, bylo tím nejlepším způsobem, jak ukázat, že evropské společné dobro má šanci odolat vetům jednotlivých aktérů. Takže eh, my jsme eh, tady eh, jednoznačně měli největší pracovní zátěž mm, oproti ostatním výborům. Žádný další výbor tolik nezasedal. A je to také výsledek vaší práce, paní předsedkyně, a také sekretariátu. Všem zaměstnancům sekretariátu musím říct, že jenom obdivuji naši disciplínu pracovní. Vždycky jste dodali to, co jste měli a prakticky e, nemám, až bych si tady e, stěžoval a jak mě znáte za těch pět let, tak dobře víte, že já si normálně na všechno stěžuju. Takže opravdu e, velice děkuji sekretariátu a doufám, že během příštího e, funkčního období e, zachováme ten styl, nebo bude zachován ten styl e, otevřenosti a um, myslím si, že ten, uh, ta procedura je uh, důležitější než hlasitý křik a rychlé skánění e, většiny. Čili v to já doufám. A teď nás čekají důležité volby. A uvidíme, jak dopadne Evropa po nich. Já doufám, že populisté neuspějí v tom, e, že by ještě dále zničili e, obraz eh, této sněmovny ve veři, v očích veřejnosti. Jirgen? Děkuji, eh, Sharon. Já bych eh, se výslovně připojil těmto slovům díků. Hmm, já jsem z druhé nejmenší frakce. V Spolkové republice Německo taková konstruktivní spolupráce by nebyla představitelná, jak je to tady. Stejně jako pro Svena je to i pro mě poprvé, co jsem v takovém parlamentu Eh, měl jsem určité představy eh, z zemských sněmů nebo ze spolkového sněmu v Německu a proto to pro mě byla eh, tady velmi dobrá zkušenost, velmi dojemná zkušenost, že jsme opravdu schopni nalézat široký konsenzus napříč hranicemi. My tady že jsme byli schopni překonovat ty eh, rozdíly. To byla pozitivní eh, zkušenost. Chtěl bych zdůraznit, že si velice vážím také pozitivního vedení dialogu eh, ze strany Sharon Bowles. Myslím si, že to bylo na nejvýš fair a dobře. Já jsem pracoval už v jiných výborech, člověk by neměl bezpodmínečně srovnávat, ale já musím říct si Sharon, že tohle byl nejpozitivnější zážitek, pokud jde o výbory tady v parlamentu to chci říci výslovně. Z různých důvodů já nebudu znovu kandidovat, že se nevrátím po volbách, ani nejsem eh, na eh, kandidátce, já bych býval rád, ale eh, mám vnitřní politické důvody, proč to tady tak nedopadlo. Tedy přeji kolegům hodně úspěchů během příštího funkčního období co nejkonstruktivnější přístup a výslovně bych rád eh, poděkoval všem eh, kolegům a spolupracovníkům. Myslím si, že je obdivuhodné, jak eh, hodně oni se vcítili do těch jednotlivých stanovisek a ono to není úplně snadné. Pracovat sekretariátu a v spravedlivě a věcně se stavět ke všem kolegům. K mám velký respekt a chtěl bych za to poděkovat všem a zejména tady sekretariátu. Just au nom de tous, Jestli dovolíte, ještě bych velice rád poděkoval všem tlumočníkům, protože já skutečně jsem byl vděčným klientem a opravdu velice, velice bych rád poděkoval za nás, za všechny. Elisa se k tomu, i eh, Jorgen, i Sven připojují, takže všem tlumočníkům ještě jednou děkujeme. Last word, Liam. No. Všichni se snaží ještě o poslední slovo. Ano, Lieme jelikož všichni jsou v takové dobré náladě, dovolte, abych i já poděkoval Sharon za vedení našeho výboru za to, že jsme společně byli na několika delegacích, kde jsem opravdu mohl konstatovat, že vždycky si prosazovala evropský zájem a ne britský zájem. Já jsem se trošku obával, samozřejmě, když jsme to viděli eh, na začátku a bylo nám řečeno, že nám bude Britka předseda, čili rád bych jich poděkoval za tento neutrální přístup. Možná protože, ano, u trojky já jsem se trošičku musel mm, naučit i anglicky, takže možná jsem to mohl udělat i anglicky. A jestli dovolíte, samozřejmě i já za, za sebe bych rád poděkoval tlumočníkům a všem kolegům, kolegyním, kteří jsou zde ještě v tuto hodinu přítomní a to skutečně je mm, dobré, protože zrovna toto jsou kolegové, kteří se snažili prosazovat silné stanovisko Evropského parlamentu ohledně budoucnosti mm, měnové unie. Rád bych poděkoval eh, Marian, Otmar zde není a myslím si, že ta zpráva o trojce skutečně eh, vyvolá mm, obrovské ohlasy v celé Evropě a že Evropská komise v tomto ohledu bude muset něco udělat. A samozřejmě rád bych poděkoval sekretariátu, všem spolupracovníkům, kteří byli s námi na všech těch našich nejenom cestách, ale práci, mm, ti, kteří se mnou byli v Řecku, ale ne jenom konkrétně v Řecku, v Portugalsku, Jirsku, na Kypru a tak dále, všech těch delegací, kterých jsme se společně zúčastnili. Pro mě osobně to byl nesmírně obhazující zážitek. Mám úplně jinou vizi ohledně perspektivy Evropské unie do budoucna. Samozřejmě, že trošku to záleží na určité pozici síly a jak to dopadne a to ještě není jisté, jak to dopadne po následujících volbách. No, zdá se, paní předsedající říká, že nám možná jsme tlumočníci, takže už budeme muset poděkovat. Opravdu, že mi dovolte, abych poděkovala i mému sekretariátu vlastnímu. pokud eh, ano, pokud skutečně se chcete podívat na to, jak to vypadá po této pětileté práci, tak eh, se stačí, když se podíváte na mě. Eh, já bych ráda poděkovala za veškerou práci a úsilí našim mým spolupracovníkům. Možná 8.30 nás bude čekat ještě ve čtvrtek schůzka, pokud eh, francouzský minister financí bude k dispozici. My doufáme, že bude k dispozici, čili s touto informací se s vámi, pokud ne, pokud nebude k dispozici, ještě jednou se s vámi loučím a ještě jednou vám všem děkuji.